No, Dobré odpoledne. V očekávání, než přijdou ostatní a vzhledem k tomu, že nás eh, čeká intenzivní program, tak dovolte, abych vás informoval o zkuzi koordinátorů, která se konala včera, která se zabývala budoucím programem. Takže byli jsme rozhod- bylo rozhodnuto o tomto. Pokud jde o jmenování zpravodajů, tak komise za rok 2008, to je Liberacký, agentury 2008 za EPP, se jmenuje zpravodaj, pokud jde o Omnibus bod B, zvláštní zprávy účetního dvora. Pokud jde o bod B, zde pan Léne, předseda konference předsedu výboru nás bude informovat v pátek 29. ledna. Dále jsme i potvrdili delegaci 27. a 28. dubna navštíví Řecko, to bude první návštěva, první vězní zasedání. Pomalej, pomalej. To je Návštěva v Řecku 27. a 28. dubna 2010 sekretariát pověřil, abychom zvolili, vybrali hotel adekvátní pro poslance. Dále jsme odsouhlasili slyšení o transparentnosti strukturálních fondů. Pan Liberacký bude zpravodajem. My jsme přijali jeho návrh zahájit hm, e, slyšení se zástupci USA, samozřejmě s tím, že hm, to budeme vždycky řešit z pohledu Evropy. Dále v úterý 13. července, to je datum pro toto slyšení. Hm, a Ehm, návštěva OLAFu, to jsme plánovali na 4. únor, to jsme odsunuli v čase, ehm, přeložili, protože očekáváme nejprve na, očekáváme stanovisko právní služby. Ehm, je to zpráva, která se má týkat i jmenování Mm, eh, vedoucí představitelů. Takže my jsme eh, odložili slyšení Olafu, eh, protože čekáme na to, až mm, komisař Šemeta předloží pracovní program ELAFu. Dále mm, právní služba byla požádána, aby co nejrychleji vyřešila otázku Olafu, protože zde tato, tento výbor a různé frakce diskutují a spochybňují často i legitimit jmenování eh, eh, stávajícího mm, vedení. A pokud jde o absolutorium Evropského parlamentu, tak zde bych chtěl připomenout, že pokud jde o tu část, která se týká OLAFu, a zde mm, generální, sekretar, eh, generální tajemník nám předese úvod, takže zde ta jednání se budou, se budou eh, provádět in kamera za zavřenými dveřmi, protože to je v souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu. Protože eh, tato jednání by měla být důvěrná. Dále hm, platí tedy, že na těchto jednání mohou být přítomni vždy pouze zástupci a příslušní pracovníci oddělení parlamentu, který se to týká, a to je v souladu s jednacím řádem. Dále i jsme rozhodli o slyšení e, členů účetního dvora a je třeba ještě potvrdit jejich nominace a to se plánuje na 15. 16. března 2010 se plánuje slyšení s nimi. Dále i výbor má vyčlenit částku na studie a tato částka byla vyčleněna na 30 tisíc euro asi tak. A i e, my musíme odsouhlasit tedy ještě, které studie se z toho budou financovat. Také jsme i rozhodli, že napíšeme dopis e, panu Lénemu, e, předsedovi konference předsedů, o tom, že výbor Kokobu by měl být eh, mm, reflektován, eh, pokud jde o finanční nařízení, které se bude týkat vnější služby, která byla vytvořena s Lisabonskou smlouvou. My jsme eh, to, o toto požádali, protože si myslíme, že role Kokobu našeho výboru by měla být adekvátně zohledněna, především při Eh, studiu a analýze fungování tohoto nového úřadu EU. Dále mm, jsme hovořili o mm, sporu eh, mezi komisí a Německem, pokud jde o eh, mm, zákaz přístupu k auditu o DPH. 28. ledna by se měli sejít koordinátoři politických frakcí a měli by případně se rozhodnout, do jaké míry by měl i parlament intervenovat do tohoto řízení. Dále my eh, jsme ještě eh, eh, nestanovili si Eh, eh, konkrétní termíny schůzí, které se týkají jmenování nového ředitele OLAF, hm, protože se čeká na vytvoření komise. Takže ptám se, pokud nejsou dal nějaké připomínky, má někdo nějaké připomínky, pokud ne, tak můžeme přejít k programu, což je Absolutorium 2008. Je to absolutorium pro komisi Eh, rubrika 3. Eh, především zde chci pozdravit paní komisařku Ferro Waldner a všechny další hosty a okamžitě dám slovo zástupci, eh, zástupci účetního dvora Martin Edward. Děkuji, pane předsedo. Podám krátkou, krátký úvod kapitole 8 eh, roční zprávy 2008 eh, eh, Evropského účetního dvora. Zveřejnili jsme tuto zprávu, jak víte, v listopadu roku 2009 a kapitola 8 představuje výsledky ke konkrétnímu posouzení v oblasti externí pomoci, rozvoje a rozšíření. Navíc dvůr zveřejnil šest zvláštních zpráv, které se vztahují eh, k této politické oblasti, a to od ledna roku 2009. Toto se zabývalo, tady jsme se zabývali za prvé eh, rozšířením a politikou eh, nebo otázkami nového sousedství, to znamená i pomoc Turecku, západnímu Balkánu a Bělorusku, Moldávii a Ukrajině. Za druhé, Ehm, pomoc, eh, rozvojová pomoc ehm, například v subsaharské Africe a za třetí eh, to byla otázka výkonnosti ehm, a efektivity pomoci EU, která je kanalizována eh, ze strany nestátních úřadů, nevládních organizací a OSN. Kromě toho eh, výroční zpráva roku 2008 eh, obsahuje také následný eh, text ke zvláštní zprávě soudu. Je to 5 pomlčka 2 roku 2006 a sice je to program pro země jího středomořské. Pane předsedo, mm, celý jedna miliard euro bylo investováno ehm, do této oblasti v roce 2008. Z toho externí vztahy a pomoc rozvojová ehm, pokrývají asi dvě třetiny eh, těchto výdajů a to patří do této eh, skupiny nebo politické oblasti. Zbytek výdajů eh, se vztahuje k rozšíření, to je 27%. A to znamená ehm, přechod, vytváření institucí, poskytování pomoci, ale zároveň také humanitární pomoc. Většina eh, těchto výdajů eh, je spravována třemi eh, ředitelstvími, generálním ředitelstvími komise, DG pro humanitární pomoc, také ECO se nazývá, pak Europe Aid, tedy externí vztahy a rozvojové projekty a to je právě generální ředitelství pro otázky rozšíření pro kandidátské země. A navíc k výdajům, které jsou pokryty v této sekci, významné výdaje šly z Fondu pro evropský rozvoj, jak víte. Velkou část těchto výdajů nebo investic spravuje delegace komise v zemích, kterých EU e financuje své projekty. Příslušné organizace, které realizují tyto projekty, mohou být mezinárodními organizacemi a jsou tady jak místní, tak mezinárodní nevládní organizace, stejně tak jako vládní instituce. Ča, součástí rozvojové pomoci, tady je e, tomu věnována zvláštní rozpočtová položka, e, kde e, fondy plynuly do rozpočtu partnerských zemí, za, když budou splněny určité podmínky. Pane předsedo, Celkový závěr, eh, který vyvozuje eh, účetní dvůr, je, eh, že transakce, které jsou v politické oblasti externí rozvoj a rozšíření, Eh, toto, eh, je na, eh, toto všechno bylo správně pokryto v rámci regulérního rámce. Když se podíváme na dozorčí a kontrolní systémy, tak účetní dvůr toto posuzuje za pouze částečně účinnou položku a měla by být zajištěna ještě také pravidelnost plateb. Účetní, účetní dvůr seznal a teď vysvětlím jaké chyby tady eh, účetní dvor eh, našel. Za prvé, eh, se co se týče chyb oblasti způsobilosti, například nebyly splněny základní podmínky, které byly vyžadovány pro vynaložení těchto výdajů a také je tady daň z přidané hodnoty a její začlenění mm. a v jiných případech mm, pak jsou tady, je tady další důkaz, jsou tedy určité eh, faktury, eh, doklady eh, z bank. Tyto doklady podpůrné nebyly doloženy, časové limity nebyly do, doloženy a také mm, postupy v dávání veřejných zakázek, tady jsme sledali také nesrovnalosti. Dozorčí a kontrolní systémy stále ještě jsou posuzovány jako jenom částečně účinné a to se vztahuje na všechna generální ředitelství, přestože tady byly různé důvody co se týče evropské pomoci systém jednotlivých eh, eh, šeků, ty se, to se všechno, eh, to je jenom obecně účinné, ale když se podíváme na úroveň jednotlivých delegací, tady také byly mm, zjištěny určité slabiny. Toto hm, se převážně vztahovalo k řekům ex ante, jednalo se o veřejné zakázky, smlouvy a generální ředitelství Relax. Tady můžeme eh, konstatovat, eh, že byly zjištěny velké nedostatky. Troli. Eh, tady byly zjištěny také určité slabiny, co se týče finanční zprávy a dozorčích aktivit, také finanční informace, které se vztahují k jednotlivým projektům. DG rozšíření na závěr. Tady také byla slabá místa identifikována našimi auditory a to v generálních ředitelstvích a v interní schopnosti vést interní audity a také v ex post kontrolách. A navíc eh, zásadní slabiny ještě tady eh, zůstaly, co se týče potenciálních nesrovnalostí v řízení eh, takzvaných takzvaných fondů, určitých fondů v Bulharsku. Pane předsedo, rád bych ukončil určitými doporučeními, abychom mohli zlepšit situaci. Dvůr doporučení doporučuje, aby za eh, byla učiněna opatření zaměřená na vylepšení účinnosti ex ante kontrolního systému komise, který se vztahuje k platbám a také smlouvám. A e, toto je relevantní zvláště pro e, Europe Aid a také e, generální ředitelství Relax. Za druhé, další podpora by měla být poskytnuta organizacím, které implementují projekty dotované z EU, tedy mezinárodní organizace, nevládní organizace a vládní instituce. A toto by mělo být Eh, předmětem blížšího detailnějšího sledování. A konečně na závěr audity a kontroly ex post by měly být eh, naplánovány realističnějším způsobem a měly by být eh, úzce později sledovány a výsledky auditu a kontrol ex post by pak měly být správně zaznamenávány a systematicky analyzovány. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Grazie a lei. Eh, prima di dare <clears throat> la parola all'onorevole Liberalski, chiedo al commissario Ferrero Waldner se vuole fare un breve intervento. Grazie. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaj, dámy a pánové, eh, členové výboru eh, pro rozpočtovou kontrolu, zástupci účetního Evropského dvora. Já dnes jsem sem přišla, abych vám představila výsledky, kterých jsme dosáhli eh, v našich externích aktivitách a i s cílem, abychom lépe spravovali finanční prostředky společenství a také i jsme sem přišli, abychom si vyslechli závěry účetního dvora. Během mého mandátu neustále jsem se snažila o to, aby Eh, významné finanční prostředky, které nám byly svěřeny, aby byly zpravovány co nejlépe, a to někdy za obtížných okolností, a to v plné součinnosti s našimi partnery. A v tomto rámci zlepšení naší spolupráce s OSN, to je téma, které eh, eh, nám hodně leželo na srdci. My jsme vzali maximálně do úvahy vaše připomínky a v roce 2009 jsme uzavřeli dohodu o standardních podmínkách pro verifikační mise, což je opatření, které se dále přidalo k dalším opatřením, které máme uzavřené s OSN v zájmu lepší zviditelnitelnosti a transparentnosti našich prostředků. Zvláštní zpráva účetního dvora o naší pomoci za to, to je to, co se tady realizuje v součinnosti s OSN, tak ukazuje, že došlo k pokroku, ale také tato zpráva ukazuje, že je třeba ještě jít dále a to především pokud jde o tu naši volbu nebo naše rozhodnutí používat agentury OSN nebo pokud jde i o přístup ke zprávám OSN pro účely kontrol. Můžete určitě počítat eh, s naší komisí, která bude eh, s veškerou vážností brát do úvahy závěry účetního dvora a bude přijímat doplňující opatření na základě vašich doporučení. Pane předsedo, nyní dovolte, abych se podívala na gro naší pomoci, což představuje 80 celkové naší vnější externí pomoci a většinu z této pomoci eh, implementují přímo naše zastoupení, naše delegace. Obecně platí, že mm, obecná zpráva, v té obecné části zprávy, účetní dvůr ehm, kvituje určitá zlepšení, ke kterým došlo, pokud jde o kontroly a dohled, s tím, že je třeba ještě udělat pokrok v určitých oblastech. Samozřejmě chápeme potíže, kterým čelí někteří operátoři, některé subjekty, které musí splňovat naše požadavky a naše pravidla, která někdy jsou komplikovaná a složitá. A takže je třeba zajistit eh, správné řízení, aby se zminimalizovala rizika. A abychom eh, tedy jim pomohli, tak Europe Aid nyní pracuje na vytvoření takového e, balíčku nástrojů, které mají pomáhat těmto subjektům, nevládním organizacím například, aby mohli lépe financovat projekty. A jde o to především, abychom zjednodušili tato pravidla a procedury a já doufám, že nás tom podpoříte. Kromě toho také jsme i podnikli významnou práci v minulém roce, abychom vyřešili otázku budování kapacit v našich partnerských zemích. A tady jsme se také inspirovali zvláštní zprávu účetního dvora o technické pomoci. Také jsme učinili pokrok v další významné oblasti, tak jak to i zdůraznil v posledních letech účetní dvůr, především pokud jde o audit a využívání závěrů šetření auditu. My jsme zlepšili metodiku auditu, používáme standardní hm, eh, podmínky pro různé typy auditů a používáme konsistentní analýzu rizik při plánování auditu. Jsem přesvědčena, pane předsedo, že jsme dospěli k velkému zlepšení, co se týče kvantity a kvality externích auditů v posledních letech. Například eh, v roce 2008 došlo k 37% zvýšení počtu eh, auditů Europe 8, které jsme zrealizovali ve srovnání s rokem 2007. To tež platí pro audity Relexu. A ještě asi výstupy této činnosti nejsou viditelné, poněvadž to trvá určitou dobu, než eh, začnou být opatření plně realizována. A já doufám, že účetní dvůr to chápe a bude nás motivovat eh, k ještě k dalším zlepšením. Mm, kontroly nákladů a výhod, to je také to, co zdůraznil účetní dvůr, to jsme vzali v komisi eh, velice vážně. V minulém roce můj kolega Sim Kalas a jeho oddělení začali pracovat na, pracovat na hloubkové analýze nákladů a výhod ve třech oblastech, kde působí komise, včetně externí akce vnějších aktivit a komise eh, předloží zprávu na základě těchto zjištění. A pane předsedo, poněvadž je to naposledy, kdy já k vám hovořím jakožto komisařka, tak bych chtěla poděkovat vám všem za spolupráci a také bych chtěla poděkovat eh, účetnímu dvoru za konstruktivní přístup. Buďte si jisti, že já jsem se snažila ze všech sil, abych eh, zajistila lepší zprávu finančních prostředků Evropské unie věnovaných na eh, externí pomoc. Děkuji, paní komisařko, a nyní dám slovo panu Liberackému. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte zdůraznit, že došlo ke značnému vylepšení, které můžeme sledovat v následných letech od této absolutoria, ale přece jenom chybovost je pořád ještě dosti velká, řekněme. Znamená to, že máme ještě hodně práce. Paní komisařko, rád bych chtěl začít dvěma otázkami, které se týkají, řekněme, Eh, dlouho trvajících eh, doporučeních eh, z Evropského účetního dvora, které však ještě nebyly naplněny, alespoň v dokumentech, které máme. Za prvé, toto se týká následného období po doporučeních té definice výkonu indik ukazatelů, které by umožnily účinné posouzení dopadů jednotlivých akcí v EU. A účet shledává, že tady ještě neexistují strategické cíle a ukazatele, eh, které by ukazovaly uspokojivou kvalitu eh, ve všech strategických eh, programových dokumentech. Takže dovolte mi, abych se zeptal, co komise dělá, aby dostála doporučením účetního dvora, protože jsou to dlouhotrvající doporučení. A později, jestli dovolíte, pane předsedo, tak bych se ještě položil pár dalších otázek. Pan, pane předsedo. Tak... Pane předsedo, pane zpravodaj, ano, tato strategice, tato strategie nových zemí, ta je účinná pro každou zemi a tady se má poskytnout celkový popis situace v jednotlivých zemích. Je to prezentace prioritních strategií a strategických oblastí intervence, tak aby skutečně eh, se dostálo hlavním výzvám, které jsou identifikovány v jednotlivých zemích a zároveň je to takový nástin hlavních eh, cílů a ukazatelů eh, výsledků a dopadu. A podle podle eh, eh, doporučení eh, INPA základní linii a detailní definicí relevantních ukazatelů, na které vy se ptáte, to je specifikováno v tom pozdějším stádiu, mm, když se skutečně dává dohromady roční akční plán. A proto v okamžiku formulování programu, když cíle projektu jsou naplno definovány, to znamená, že pak ukazatele jsou definitivně stanoveny, ve spolupráci s partnerskými zeměmi a je-li možno ostatními dárci. Tyto ukazatele jsou pak používány proto, abychom mohli sledovat fázi implementační a abychom byli schopni posoudit dopady během vyhodnocení ex post. Komise prošetřovala tuto otázku tak, aby mohla lépe identifikovat příslušné ukazatele během fáze formulování projektů, projektových pro, pro, pro, programů a tak opravdu, aby tady mohla správně identifikovat kvantifikovat ukazatele, co se týče poměřování celého programu. Konečná eh, verze eh, tohoto guidu, já si myslím, že to budeme moci poskytnout v prvním čtvrtletí roku 2010. A tento průvodce, pane eh, zpravodaji, potom zdůrazní analýzu a také možnosti jednotlivých delegací, když vedou dialog s partnerskými zeměmi a sice diskuse o výsledcích dopadu a příslušných ukazatelích. Děkuji. Prosím. Děkuji. Takže pokud jde o efektivitu externích aktivit, jak lze zajistit, že ty finanční prostředky, které jsou poslány do těch rizikových regionů, tedy v roce 2008, které tam byly poslány, tak jak, jaké existují kontrolní mechanismy, které, eh, kterými se kontrolují tyto finanční prostředky vzhledem k různé míře rizika v těchto částech světla, světa. A jak je to efektivní, to je moje otázka. A možná ještě, eh, co si myslíte o e, e, pozitivnějším postoji vůči Evropské unie s ohledem na finanční prostředky, které tam poskytujeme. Děkuji, pane zpravodaj. Já vám děkuji za tuto otázku, protože to ukazuje, že naše pomoc má reálný politický dopad v takovýchto krizových oblastech. Ano, velice často nejde o úplně normální země, kde by všechno fungovalo hladce. Ne, naopak, většinou je to velice rizikové prostředí, což je velká výzva pro vnější pomoc. Většina našich partnerských zemí především má neefektivní eh, administrativní finanční systémy což je třeba zreformovat a podporovat prostřednictvím programu budování kapacit a modernizace. A za druhé, většinou v takových zemích panuje politická nestabilita a konflikty, což je eh, každodenní eh, součást našeho života tam. A velice často velká chudoba, korupce. To jsou dva další propojené faktory, které ještě jsou No, mm, dohromady kombinovány v těchto zemích. A výsledek je takový, že musíme velice opatrně řídit externí pomoc a proto komise vždycky přijala mm, velká kontrolní opatření, aby se čelilo těmto rizikům a zmírňovala se. A pane zpravodaji, samozřejmě Mm, každá chyba má finanční důsledky. A to je, i když chyb asi se zde člověk, člověk nevyvaruje. Proto je třeba mít kontrolní systémy a proto i v kapitole 8 výroční zprávy účetního dvora, tam, kde účetní dvůr předkládá neutrální hodnocení, kde eh, hovoří o tom, že ta chybovost je průměrná 2 až 5 A proto je důležité zde si říci, co lze zlepšit. A efektivita naší pomoci tudíž musí jít všemi směry. A na jedné straně my my eh, eh, si zadáváme stovky auditorských zpráv od externích auditorských firm, dále ti příjemci finančních prostředků také provádí audity, máme i eh, oddělení interních auditů, které se tím zabývá, dále ty výstupy se pak analyzují a přijímají se následná opatření po naučení. Kontroloři, auditoři také vždycky eh, nejprve eh, zhodnotí, ty hodnotí, zhodnotí, vyhodnotí ti kontrolní systémy těch partnerských zemích vůbec předtím, než lze jim poskytnout pomoc. A naše delegace, delegace Evropské komise, musí eh, předkládat půlroční zprávy o pokroku a také musí tam zdůrazňovat, jaké mají v té zemi problémy. A mm, tudíž efektivita standardů interních kontrol, to je něco, co se vyhodnocuje každý rok. Mimo jiné také i mm, provádíme kontroly na místě samém. To organizují e, e, naše oddělení, kde kontrolují e, postupy aplikované na našich delegacích. A my zde většinou zjišťujeme, že po konečné výplatě peněz ta chybovost je velice Eh, nízká, protože tam existují různá průběžná opatření, takže pokud je o konečnou výplatu v prostředku, ta chybovost je malá. Eh, samozřejmě s tím, že vždycky bereme do úvahy závěry doporučení účetního dvora. Tento indikativní seznam zdrojů, eh, která používáme pro vyhodnocení DASu, tak to není vyčerpávající seznam zdroj informací, ale Jenom zde jsme chtěli uvést, že e, komise bere toto velice vážně a chceme přesně, precizně e, pracovat e, na těchto na rizicích a jejich snižování, tak aby naše operace, operace tam byly efektivní. Za druhé. Paní komisařko, co říkáte? To vypadá krásně, ale zde Mm, jsme slyšeli, že mm, jste, eh, jsou tam velké chyby, jako třeba kdy se nesplní ty základní podmínky pro ty výdaje, nebo že tam není začleněno DPH. A potom další významné chyby třeba na eh, bankovních vypisech, na fakturách a tak dále. Já vím, že mm, hlavním cílem je realizovat Eh, externí pomoc a ne eh, stát se hm, dělat audit, eh, protože to je role účetního dvora. Ale jak vysvětlíte takovéto typy chyb z důvodu nedbalosti, různých slabin nebo nečinnosti? Možná jsou to odůvodnitelné chyby, opodstatněné. Měli bychom je tedy tolerovat, když jsou opodstatněné. Možná, že hm, ať je to každý ten aspekt, nečinnost, nedbalost, Eh, možná, že to je všechno odůvodnitelné. Já bych rád slyšel váš názor, protože vy jste eh, velice eh, zodpovědnou a zkušenou komisařkou. Děkuji, pane zpravodaj. Ano, jak jsem už řekla, mm, a vy jste k tomu odkazoval také finanční dopad chyb, které byly shledány v auditu 2008, to je něco mezi dvěma a třemi procenty vzorku auditovaného, jak pro aktivity, které jsou financovány z evropského rozpočtu, ale také z Evropského rozvojového fondu. A tady musím říct, že účetní dvůr a to teď eh, zmiňují, eh, tady eh, neidentifikuje formální chyby, jako například chybějící dokumenty nebo chyby v zálohách nebo prozatních platbách, chyby, které by mohly být opraveny a často bývají opravovány službami komise mm, v době konečné platby. A mm, Tady e, samozřejmě chyby v, konečném, v konečných platbách ty už nemohou být opraveny. To je rozdíl. To znamená, všechny neoprávněné platby, které naleze komise, ty jsou skutečně předmětem e, takových příkazů, e, podle kterých se musí ty peníze vrátit. Během, co se týče Europe Aid roku 2008, to, byly, to bylo 116 milionů eur z rozpočtu EU, tedy toto číslo začlenuje veškeré příkazy příkazy pro vrácení a nejenom mm, to, co vyplývá eh, z chyb eh, nebo z různých neoprávněných eh, záloh. Ale tady toto nám ukazuje dobře množství plateb, které jsou začleněny do těchto čísel. Tedy celkově jsou tady procedurální eh, chyby eh, daleko více než chyby, které by souvisely s finančním eh, dopadem. Polovina celkových chyb, které našel dvůr v oblasti účetně externích vztahů, to jsou finančně kvantifikovatelné chyby. Většina chyb, které byly nalezeny, nemají dopad na peněženku společenství a tady toto musíme říct. Všude tam, kde mm, je činná lidská ruka, tam se mohou objevit být ehm, eh, chyby. Někdy je to zanedbání, někdy je to, ehm, jsou to slabiny, eh, ale někdy mm, to jsou právě procedurální, je to v proceduře, než že by to bylo ve finančním eh, dopadu. Ale účetní dvůr je vzal všechny dohromady. Děkuji. Pane mm, předsedo, jestli bych mohl položit dvě krátké otázky. První. Dovolte mi, abych vyjádřil své uspokojení nad tím, eh, eh, že pracovní vztahy z mm, OSN byly eh, vylepšeny. Ehm, to je výkon, vím, co to znamená ehm, když můžeme ehm, používat sítě OSN v zemích, různých zemí, ale přesto ještě zůstávají problémy, které dosud nebyly urovnány. Co komise nebo vy, paní komisařko, si myslíte o možných, možných cestách, jak se dostat ku předu, tak, aby se naše spolupráce eh, skutečně probíhala úplně hladce eh, kde co, co jsou velké, eh, jsou to velké částky, jsou tady velké mm, mm, mezinárodní organizace, jsou tu vztahy OSN, EU, plus mm, naše zájmy, naše zájmy tedy by měly být v souladu se zájmy druhých. Děkuji, pane zpravodaj. Ano, toto je otázka, kterou jsme se nějakou dobu zabývali. Dovolte mi, abych nejprve něco řekla k politické oblasti. Spolupráce s mezinárodními organizacemi eh, přes eh, fondy eh, více dárci ta nám umožňuje a také bude umožňovat komisi do budoucna v některých případech intervenovat v situacích, kdy by jinak mohla, byla komise vyloučena, například v situacích, kdy spolupráce byla přerušena nebo kdy legitimnost mm, by nebyla zaručena dokončena, anebo kde je tady nějaký zvláštní mandát, nebo kdyby neutralita OSN a Světové banky byla zapotřebí. Takže dovolte mi, i když to není vždycky jednoduché eh, spolupracovat s mezinárodními organizacemi, přestože se o to pokoušíme a hodně jsme už toho vylepšili, děkuji i za mm, eh, tuto zmínku. Mezinárodní organizace jsou klíčovými partnery pro komisi mm, v mm, obnovování zemí po konfliktech. A to zároveň znamená, že můžeme e, přispívat většími, většími iniciativami, jak finančně, tak také e, strukturami řízení. A to nám také umožňuje to, že Evropská unie může e, spolurozhodovat v důležitých politických diskuzích na globální úrovni. A harmonizace, to je také posilováno a to v souladu s našimi mezinárodními závazky. Tady jde o účinnost pomoci. Vím, že parlament ne vždy nebyl spokojen plně s způsobem, jaký jsme s těmito organizacemi spolupracovali. A proto jsme vyvinuli veškeré úsilí, abychom poskytli parlamentu informace, abychom eh, pokryli jeho požadavky v otázkách, jako je viditelnost, eh, průhlednost, kontrolní systémy tam, kdy komise kanalizuje fondy eh, přes partnery, kteří eh, je implementují programy, to jsou tady zvláště mezinárodní organizace, pak jsou to eh, příjemci, ti, kteří profitují z těchto fondů a toto je všechno zveřejňováno mezinárodními organizacemi, pak jsou to manažeři fondů OSN a ve Světové banky. Víte, že jsme je požádali, aby přišli do parlamentu a oslovili vás, aby vám vysvětlili, jak tyto fondy pracují, pak je to detailní a pravidelné zprávy o těchto fondech, stejně tak jako následná kontrola ehm, také jsou to ehm, verifikační podmínky OSN, pak jsou to ehm, různé referenční eh, rámce a tyto, eh, tyto reference jsou eh, také zveřejňovány. Pane zpravodaji, my rovněž eh, chceme učinit pokrok, eh, předložit návrhy do budoucna. Eh, mm, dříve to nebylo možné, ale teď bychom rádi, aby komise ustanovila takovéto fondy do budoucna a mohla je spravovat. Podle za mého, za mého období to nebylo možné. Nemohu teď jít do větší detailu, ale zatím bych tady toto, takto ponechala tuto odpověď. Děkuji. A skutečně teď poslední otázka, pokud jde o můj členský stát, nebo náš jeden členský stát Bulharsko, protože stále tam jsou nesrovnalosti a jak víte, byly pozastaveny platby. Paní komisařko, jaký je stav, dnešní stav v Bulharsku? Můžete nám říci? Jak, my víme, jaká je pozice účetního dvora Pane zpravodaji, bohužel to ale není pole, mé pole působnosti, tedy externí akce. E, Bulharsko nespadá do našich externích aktivit. Paní komisařko, ještě. E, jakou radu byste dala nástupci? To znamená, jak snížit chybovost, tak aby se dostala na úroveň tolerovatelných chyb Máte nějakou takovou dobrou radu? Jak na to? Děkuji, pane předseda. My, what my director general eh, můj generální ředitel, jeho, nástupce, jeho zástupce, všechna oddělení eh, k tomu přistupují velice vážně. My jsme se hodně ponaučili z minula a chceme eh, věci zlepšovat a zlepšovat. A za druhé, teď eh, eh, více politicky. Já myslím, že je důležité, abychom diskutovali o tolerovatelné malé míře chybovosti v externích akcích. Třeba Haiti. To je nový případ teď. Všichni viděli tu katastrofu a lidské utrpení. Všichni to známe z televize, víme, co to znamená. Můžete si představit, že když třeba v budoucnu komise, tedy potažmo členské státy, budou, vy, budou vydávat velké prostředky, a myslíte si, že tam hm, s těmi kapacitami státní zprávy, které máte, myslíte si, že tam všechno půjde úplně hladce? To není možné. Tudíž já si myslím, že co je důležité, a to by bylo moje doporučení nástupci, ale i tomuto výboru možná, e, vyhodnocovat vždy vše na základě takovýchto faktorů. To znamená, musí tam být určitá malá míra chybovosti či rizika, ale my e, e, v těchto aktivitách nepůsobíme v Dánsku či podobných státech, ale jinde, pan předseda. Děkuji. A nyní máme ještě 30 minut, takže možná, že další členové mají otázky a prosím stručně pan Markakis, Cháci Markakis. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat eh, paní komisařce nejenom za její dnešní projev, ale také hlavně za její výkon během celých posledních pěti let. My bychom bývali byli rádi, kdyby zůstala i nadále komisařkou pro toto portfolio. Já si myslím, že ona je opravdu velice, velice vhodná osoba. A vykonala velký kus práce pro Evropu a my chci opravdu vyslovit naše uznání. To, co zde řekl učitní dvůr, je pozorhodné. To je opravdu důležité si uvědomit. My zde eh, jako parlament jsme pořád ještě příliš milí. Chci to takto otevřeně říct. Jedná se o peníze daňových poplatníků o 6,2 miliardy euro, celk, eur celkově a to, co zde bylo řečeno, to bylo v takovém tom stylu, v minulých letech to byla totální katastrofa a tento rok je to prostě, je už to o dost lepší, je to stále ještě špatné, ale je to lepší. Každé, každý malý podnik, který například ehm, poskytuje pomoc dětem, musí všechno naprosto perfektně, stoprocentně vykázat. Například i organizace, které pomáhají Haiti. Oni musí vše opravdu nejdříve schromážit na svém kontě a potom tedy vydávají ty peníze pro nouzovou pomoc. Já přesně chápu, že v nouzových situacích není možné ověřit úplně všechno. To je jasně pravda. E, to se týče tématu. Připustných. Oprávněně přípustných, tak samozřejmě zde bychom měli mít jistou hranici. A já bych poprosil učení dvůr, aby si, si prostě rozmyslel, jakým způsobem by měla mít tato hranice určena. I přesto je to, co zde řekl pan Engvirda, svým způsobem zničující. Já ho znám. Je to velice svědomitý člověk a ještě k tomu holandian. Takže to je kombinace, která opravdu je velice silná. A přesto to, co zde řekli, je opravdu velice zvláštní. My již dlouhodobu diskutujeme jakožto parlament s vámi, s komisí, o prostředcích pro Evropský rozvojový fond. I v této oblasti jsou určité části, ke kterým se vůbec nedostaneme, určité oblasti. A ten, kdo na to doplatí v konečném důsledku, to jsou vždy Evropané. Vy též ve vaší funkci a my jakožto poslanci o to více, protože potom slyšíme ze všech stran, dochází k mrkání, mrhání evropskými prostředky. A proto já bych chtěla rád říci, a to platí do budoucna, prosím, Řekněte své paní následovnici to, co jste nyní vysvětlila nám, protože eh, ta generální ředitelství, která za to zodpovídají, ty samozřejmě budou trvat i nadále. A pomalu začínáme chápat, že pan Barroso eh, bude i nadále pokračovat <laughs> v té, ve své taktice rozděl a panuj. Nám se to nelíbí. My bychom byli rádi, kdyby eh, komisaři měli eh, mnohem kompaktnější portfolio, abychom pro jednoznačnou oblast měli jednu osobu, která je potom za vše odpovědná. A ono se to neustále kouskuje. Nejdříve to vypadalo, že paní Želeva bude odpovědná za humanitární pomoc, naštěstí to tak nedopadne. A proto bych rád slyšel jakýsi odhad toho, co se změní pod paní Eštonovou. Vy jste nám nyní řekla, na co by se měla zaměřit, ale jakým způsobem vy to odhadujete? Co si myslíte, že se změní? Protože její odpovědnost je koordinující povahy. A proto pravděpodobně můžeme očekávat to, že když jí zde budeme mít ve výboru, tak pravděpodobně možná by mohla být schopná jak si spojit eh, ve svých rukou tu koordinaci, lepší koordinaci jednotlivých generálních ředitelství. Eh, děkuji, vážený pane poslanče, opravdu děkuji mnohokrát za vaše slova, které jste vyslovil o mé osobě. Byly to opravdu velice intenzivní roky a jsem velice ráda, že jste je takto zhodnotil. I když soud, dv, soudní dvůr vychází od z 2 až 5 tak chci poukázat na to, že se nerozlišuje mezi tím, co se děje v procedurální oblasti a tím, co má opravdový finanční dopad. A já si myslím, že tomu bychom se také ještě měli kriticky věnovat a opravdu se zabývat nu, jenom tím, co má finanční dopad, protože to ostatní v podstatě je již v rámci komise vyrovnáno, protože v rámci procesu dochází k kontrole. I přesto, a děkuji vám za vaši podporu, si myslím, že je důležité provést právě v vnější oblasti analýzu nákladů a užitku tak, abychom zjistili, co má smysl a to ne, protože já si myslím, že dochází k příliš velkého, velkému množství kontrol. Takže občas se ptám, jak vůbec můžou ještě mý lidé pracovat. Máme kontroly ex ante, ex post a další typy kontrol. Máme OLAF, vnější kontroly. A vše to musí probíhat velice rychle, takže se jedná občas o kvadraturu kruhu. A proto vám děkuji, že jste to zvážil. Já jsem člověk, který chce pracovat velice korektně a vždy jsem to také od svých lidí vyžadovala. Nyní k poslední otázce a k otázce pravomocí. Já jsem samozřejmě uvažovala o otázce, jakým způsobem by mohlo vypadat to rozdělení. Samozřejmě můžu říct si předsedouzi pouze své osobní mínění a mé mínění bylo jasné je nutné, že je nutné, aby byla komisařka pro um, politiku sousedství, protože si myslím, že politika sousedství je enormně důležitá jak na jihu, tak na východě. A paní Štonová ne, nemůže dělat všechno. Já vím, že jsem vlastně měla jenom díl té funkce a ještě zde byl pan Solana, ten mi také odebral část práce. A proto vím, že to sama zvládnout nemůže a je nutné, aby měla také osoby, které se tím budou moci zabývat detailněji. Já vím, že zde není jedna osoba, která je sama odpovědná, ale politicky odpovědná osoba má právě tu politickou koordinaci a já si myslím, že ona bude čím dál tím lépe vrůstat do této role. Nyní stojí na počátku a není to lehký úkol úkol, ale myslím si, že mezi tím se jasně ukázalo, že ona je šéfkou skupiny Relex, že má tu politickou koordinaci a já si myslím, že se to rozhodně projeví e, v realitě naší pomoci. Ona ovšem opravdu nemůže dělat vše sama. Potřebujeme dobré služby a potřebujeme samozřejmě komisaře, kteří budou společně s Katie Ashtonovou spolupracovat a ona to bude koordinovat. A tímto způsobem oni přispějí k tomu, aby vše běželo hladce, protože já jsem opravdu toho mínění, že jedna osoba to sama nezvládne. Kolegové, eh, prosím, apeluji na vaši stručnost, eh, protože já bych chtěl, aby si všichni mohli vzít eh, slovo. Hmm. A paní Grece. Ano, já, já bych měla mít nyní 30 minut. Chtěla bych říct paní komisařce, že jí předu vše nejlepší do budoucna a že nám bude chybět. Vím, že jsme nebyli vždy až tak vstřícní, byla to taková asi uměřená, uměřené přátelství, ale přesto se jednalo o přátelství. A proto chci říci, že že co se týče eh, těch fondů, tak jsme to rozhodně požadovali a budeme to požadovat i nadále. A co se týče eh, zbytek toho balíčku, tak se vždy stála na naší straně. Momentálně ještě tedy nevíme, co nám přinese ta mě, služba pro vnější akci, takže jsme jaksi zdrženliví. Chtěla bych položit několik otázek. Právě se to bude týkat budoucí diplomatické služby, protože si myslím, že potřebujeme více Eh, informace. Já jsem se dívala na, v tom statutu na, na tu přílohu číslo 10 a chci se zeptat, že by mě zajímalo, jak to tedy vypadá se konkrétními čísly. A proto vás již nyní prosím, abychom tady dostali eh, odpověď na tu otázku, která se právě čísel, těch jednotlivých čísel. A co se týče inspekce delegací, tak tam stojí, že eh, zaměstnanci Evropských eh, unie v těch delegacích jsou přítomně pouze 40%, ve 40% pracovní doby a nedostala jsem na to odpověď, takže bych ráda věděla, jak je možné, že ti, jak by bylo možné zredukovat tu dobu nepřítomnosti samozřejmě ta doba vzniká tak, že nedochází ke sknutí vzdělávání či cestování, takže to vypadá tak, jako by zaměstnanci naší delegací neustále cestovali. A taky jsem nevěděla, že máme v delegacích pět tisíc lidí a ještě navíc lokální zaměstnance, takže se chci ještě jednou zeptat, kolik lidí je plánováno pro tu diplomatickou službu, s kolika osobami musíme počítat. A také bych ráda věděla, jakým způsobem eh, budou rozpočtově zachyceny mm, bezpečnostní mise. A zda se tedy o to bude starat komise. Jsou to věci, které jsou pro nás důležité, protože samozřejmě eh, s tím, s tím se pojí také správní a kontrolní práva. A jak budou vlastně potom vypadat relax a jakým způsobem bude relax převeden do diplomatické služby, protože ve statutu to zatím není. Tam je princip dobrovolnosti. Mám se to tady představit tak, že eh, pak někdo, kdo to dělá dobrovolně, k tomu bude nucen. Pro nás je tedy důležité, abychom měli více informací. Minulý pátek byla diskuse v Koreperu o diplomatické službě. To znamená, že všichni vědí víc než my. Ale já si myslím, že to ze strany komise opravdu není správné účinná. Děkuji. Vážená paní Gresle, jednak bych vám také chtěla poděkovat za to, že říkáte, že vám budu chybět. Za druhé, k této k zahraničním záležitostem. Já jsem jaksi předchůdkyně eh, z roku 2008, mluví se o roce 2008 a mohu vám upřímně eh, říci eh, za služby externí pomoci. Tady řada otázek ještě nebyla prostě vyjasněna. A paní Ashton, tady musíme eh, uznat, že ještě ani oficiálně nebyla parlamentem přijata, jako všichni ostatní komisaři, takže nebo schválena. Takže zároveň vyžadujete, aby všechno bylo k dispozici, ale ještě s, ani nemáme pořádně druhou komisi, takže jí dejte trošku času. Obecně bych fakt však chtěla říct to, co osobně vím a kde mám i svůj názor na věc. První věc, mím-li to eh, říct anglicky, nejprve si myslím, že potřeba mm, a mm, výzvy, mm, tady jde o strategii, strategii zaměstnanců nového růstu. To bylo schváleno komisí. Musí to být ale jasné pro všechny. Tady je, v tomto rámci byla řada opatření učiněna tak, aby mohly, mohla být politika lidských zdrojů optimalizována a aby byla učiněna více pružnou. Ale, a toto je má osobní poznámka, eh, komisní služby a eh, zvláště Europe Aid mm, stojí eh, před situací, eh, v které byly požádány, aby mm, implementovali daleko mm, více rozvojové pomoci a to každý rok, aniž by jim bylo umožněno navýšit eh, počet zaměstnanců. A mohu vám říci, že já jsem se snažila obhajovat své lidi, jak jsem jen mohla. Ale samozřejmě je tady rozpočet celkový, zná Víte, že rada nám říká, abychom nevydávali více, ale na straně druhé Eh, jsme eh, žádáni, eh, abychom vždycky všechno vylepšovali, upřesňovali naši pomoc, ale na další straně nemáme více lidí, kteří by mohli tuto pomoc poskytnout. V Europe Aid tady ten poměr zaměstnanců na každých 10 milionů euro, toto pokleslo z roku 2004, když jsem já začínala, kdy jsme měli 4,8 lidí na rok a teď to máme 3,8 eh, v roce 2008. A ta velká pracovní eh, zátěž, eh, to má takový ničivý dopad na tyto lidi. Je velice těžké, aby zvládali tyto stále těžší úkoly v některých zemích. Zvláště jsou to mm, země takové křehčí, obtížné, protože lidé tam prostě už nejdou. A to je jeden z důvodů, proč máme 26% Um, um, uvolnění právě um, uh, volných míst právě v těchto zranitelných zemích. A pak je tady další věc, která je důležitá. Uh, v centrálách uh, tady máme, pro, tady máme tří letou pracovní smlouvu. Lidé jsou vyškolováni, potom dobře znají svou práci, ale pak musí odejít. A já si osobně myslím, Smím-li to dodat, to je můj politický názor, já si nemyslím, že toto je správná strategie. Já bych to mohla změnit, ale bude-li tady možnost to do budoucna změnit, určitě to bude správné. E, v delegacích zase, tam je to e, stále e, stálý poměr. Lidé mohou zůstat, to agenti, to, lidé mají stálou smlouvu, protože je potřebujeme. A i když tady máme tento poměr, máme tady tato prázdná místa. Také jste se ptali na budoucnost jak bylo řečeno, všechny tyto nové struktury musí, eh, o nich se musí rozhodnout, protože paní Ashton jako naše představitelka byla požádána, jak víte, aby předložila eh, celý balíček návrhu eh, radě, samozřejmě v úzké spolupráci s parlamentem, a to v dubnu. Takže tady je samozřejmě celý tým, který pracuje, ale řada věcí ještě jasných není. Já si myslím, že ona jasně na svém slyšení řekla, jednu jasnou věc a sice že externí služby, externí pomoc bude jak, působit co nejzodpovědněji, tak jak vypadala práce eh, komise. Toto je, myslím, nejdůležitější eh, faktor podle smlouvy. Ale jak to bude uděláno, to ještě nemohu říct, protože schvalující eh, úřad nebo um, úředník, to je vlastně komise jako taková. A komise jako taková deleguje schvalujícího úředníka generálnímu řediteli. A ten pak mm, pochopitelně může toto delegovat zase šéfům delegací. Otázka je, jak se e, e, s tím bude nakládat do budoucna. Ještě to není jasné, ani o tom nebylo rozhodnuto. A je mi líto, už nejsem komisařkou pro externí záležitosti e, a nemám ani k tomu zprávu. Ty zprávy už nedostávám. Ale vím, že toto je e, záležitost, e, která vám všem působí velké starosti a také souhlasím s tím, že je velice důležité, aby tady byl bezpečnostní e, pracovníci. Já jsem se vrátila z výletu do Guatemaly, Kostariky a Salvadoru a Guatemala tam je zvláště země, kde jsou velká bezpečnostní rizika. Největší porušování, nebo velké, největší násilné případy na světě mm, se tam odehrávají, vraždy a podobně. Takže pokud tam jdete, tak musí vám být zajištěna bezpečnost. Bezpečnost pro naše pracovníky. Takže na základě své vlastní zkušenosti mohu dnes říct, že pokud chceme odvést dobrou práci, tak eh, musí nám být zajištěna bezpečnost a já jsem vždycky měla pocit, že jsem za bezpečnost svých lidí zodpovědná. Jsem velice ráda, eh, že co se týče mm, násilí, násilí. Eh, tady se stalo velice málo toho, ale byly tady určité případy. Mm, víme, že tuto bezpečnost můžeme vždycky vylepšit. Děkuji. Máme 10 minut na pět otázek, tak prosím, buďte struční, eh, paní Ajala. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, poděkovat paní Ferrovaldner a popřát jí hodně štěstí a, a to, aby eh, mohli, abychom mohli využít její zkušenosti, které zde ponechala. A zde hovoříme o personálních problémech eh, v delegacích eh, komise a ve službě Relax. Také bych chtěla ale zde eh, poděkovat a vzdát hold, pane předsedo, Pilar Juarez Bolar, která byla pracovnicí Evropské komise a e, pracovala na delegaci na Haiti a stala se obětí zemětřesení. Já si myslím, že je třeba vzdát hold jí a e, celému hajskému lidu. Je třeba to dát do zápisu, protože zde je třeba hovořit i o těchto lidech. E, e, je třeba i zde jim poskytovat nezbytnou bezpečnost a to často není možné kvůli rozpočtu. Nyní k absolutoriu. Velice konkrétně, paní komisařko, chtěla bych se zeptat na dvě zásadní věci. Za prvé, je to problém vztahu se OSN. Ne e, z pohledu kvalitativního, o tom jste hovořila dobře, ale především co se týče e, dokumentace. Účetní dvůr e, velice správně hovoří, že nemá přístup k dokumentaci. Já vím, že to není výlučně problém této organizace. My jsme měli stejný problém s agenturou v Kosovu a do budoucna tedy mm, možná bychom s tím měli něco udělat. A já se ptám, co bychom s tím mohli udělat, aby to bylo více transparentní e, a aby ty mm, mm, e, kontroly měly k dispozici nezbytnou součinnost OSN. Za druhé, také bych chtěla se vás zeptat e, a to v souvislosti s nevládními organizacemi. Vy víte, že zde ehm, máme, to jsou tedy nasmlouvaní ehm, spolupracovníci, nasmlouvané subjekty, ehm, které s námi spolupracují. A nyní především kvůli některým problémům s chybovostí, tak Mm, je trochu spochybňována efektivita těchto organizací. Dokonce zde máme studii eh, komise, eh, kterou představil pan De Hucht, eh, který hovoří o tom, že bychom měli se snažit omezit rizika a měli bychom Pan předseda, mm, prosím, už musíte skončit, protože ostatní nedostanou čas potom. Já mm, to není spravedlivé. Jenom bych se chtěla zeptat paní komisařky, jak je to s koncentrací těchto rizik a jak snížit tedy tato rizika na jejich straně. Děkuji. Především mm, e, na adresu Pilar musím říci, že jsme všichni z toho velice smutní a samozřejmě i především bychom chtěli vyjádřit soustrast rodině, rodinným příslušníkům a kolegům. My jsme mm, pořád doufali, že někde bude naživu, ale bohužel ne, zahynula. A teď, pokud jde o vztahy s OSN, první věc, přístup k dokumentaci. Ano, někdy my jsme to zažili, že bylo těžké získat přístup, a to především, když některé agentury OSN e, nevěděly, že to je důležité. Já jsem mm, sama hodně spolupracovala i s generálním tajemníkem OSN a s dalšími a musím říci, že nakonec ano, eh, jsou si vědomi toho, že účetní dvůr by měl mít přístup k dokumentaci a to i když tam či onde jsou nějaké problémy. A já jsem vždycky intervenovala, ano, to pomohlo třeba v Bangladeši, tam ta verifikační mise eh, byla úspěšná. Oni to nakonec pochopili, protože my jsme jim řekli jasně, pokud to nepůjde, tak také my budeme muset eh, z toho vyvodit důsledky. Takže nakonec to dobře dopadlo. Pokud jde o rizika na straně nevládních organizací, k tomu bych řekla toto. Víte, že Nejdůležitější věc je rozhodnutí poskytnout grant. To vychází z velice striktního výběrového řízení které je vždycky vypsáno a je to systém, kterého se mohou zúčastnit všichni. A poté máme nezávislý hodnotící výbor, který provede hodnocení a členové toho panelu jsou experti, takže to rozhodnutí je čistě založeno na technickém, odborném a finančním vyhodnocení předloženého projektu bez politických vlivů z naší strany. To je úplně jasné. Tak toto vždycky bylo a systém funguje dobře. Děkuji. Děkuji. Pan Sondergaard, rychle. Formand, øh, jeg vil også godt øh, takke kommissæren for hendes indsats. Jeg vil spørge om EU's penge til Tyrkiet. Altså EU... Ano, mě zajímá Turecko a fondy pro Turecko. Zde Evropská unie v období 2004-2012, tak Evropská unie si na toto období malý technický problém. Slyšíte? Takže ještě jednou. Chtěl bych poděkovat paní komisařce a mám otázku o finančních prostředcích pro Turecko. Paní komisařka v písemné odpovědi eh, hovoří o sumě v miliardech euro a z té odpovědi vyplývá, že problém je především v tom, že tam v Turecku neexistuje dostatečná kapacita správně řídit, spravovat tyto finanční prostředky. A švédský rozhlas si provedl eh, takové šetření a bylo jasné z toho, že především mm, eh, eh, mm, to je ten důvod, proč nemohou využívat pomoc. A za druhé, co udělat? Eh, aby ty finanční prostředky mohly být využívány, protože eh, často ale jsou to finanční prostředky, které plynou eh, do těch oblastí, které jsou pod politickou kontrolou těch islámských hnutí a ne tam, kam by měl jít. A dále já mm, ještě pokud jde o tu definici chybovosti, to mě neuspokojuje vaše odpověď. Ptám se, jaká je pozice eh, eh, rady k tomuto stanovisku paní komisařky. Pan komisař Ren nyní hm, za to zodpovídá i odpovídá za finanční prostředky pro Turecko. Men kunne ikke lige spørge, det svar, der er givet her, ano, jste, vy jste neodpověděla na toto. Honorable Andreasen. Mm, paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vy jste řekla, že jste se snažila ze všech sil a já doufám, že ano. Ale když, si, když jsem si přečetla vaše písemné odpovědi, tak to vypadá, že to nestačilo. Otázka dva. Vy říkáte, vy zde hovoříte o naší zprávě eh, po auditu z 2. Eh, ledna 2009, vy zde hovoříte o té rámcové dohodě o finančním řízení s OSN. Vy říkáte, že od ledna 2009 nedošlo k žádným auditům, žádným kontrolám a co se stalo v tom období mezi tou původní zprávou z července 2006 a e, mm, e, tím lednem 2009? V bodě číslo 3. Zde hovoříte o vytvoření e, vyčleněné jednotky, která bude provádět kontroly ex post. Můžete říci tedy, mm, proč to nebylo učiněno dříve? A v otázce čtyři. Tam hovoříte o kritice účetního eh, dvora na adresu toho informačního systému Relexu nebo účetního systému Relexu, ale to je zase eh, velice stará eh, informace z roku 2002, protože účetní dvůr to již komentoval, tehdyž komentoval systém AMIS a mm, mm, mm, takže vy zde říkáte, že to se nevyřešilo za těch ne roka půl a sedm let. Nemyslíte si, že eh, spolehlivé finanční účetní systémy eh, by asi uspokojily i ty vaše problémy s personálním zajištěním, jak jste o tom hovořila. Děkuji. Ano, děkuji. První věc, kterou vám mohu říct, je zcela jasně. Audit k implementaci FAFA, konečná zpráva z eh, 28. července. Následný audit eh, se konal a konečná zpráva o tomto následném auditu byla zveřejněna 22. ledna eh, minulého roku. Z mm, původních deseti doporučení eh, jsme přijali osm, ETCO, MY a EKO. A tři doporučení zůstala otevřená, tedy plánování a e, výsledky verifikací, e, tady konzolidace jak plánování a verifikací a komunikace výsledků byla vylepšena a jak DG ETCO a e, ECO řekli, že toto, tato verifikace může být ukončena. Co se týče celkového vyhodnocení, tady máme ještě zbylé kroky, tady musí být prováděna pravidelné vyhodnocení, vyhodnocení schopnosti jednotlivých organizací OSN OSN musí být potom rozšířeny a předány dál jejich výsledky, tak aby tady aby vznikla základna. Eh, a opravdu jde o to eh, sledovat posouzení partnerů OSN například v Bangladeši nebo v Nigerii a také různé analýzy ukázaly, že DG ETCO zvažuje tato eh, doporučení tak, jak byla implementována. A potom tady byla jedna věc, a to byla zvláště otázka týkající se eh, ujištění, které bylo poskytnuto OSN, prohlášení o věrohodnosti. A mohu vám říci, že tady máme čtyřpilířový systém. Eh, máme tady posouzení splnění požadavků, to jsou zprávy OSN a tady jsme dali dali instrukce jednotlivým delegacím, takže si myslím, že jsme nesmírně vylepšili celý systém a skutečně, jak jsem řekla, doufám v to, že toto nám umožní pracovat eh, co nejlepším způsobem. Už jsem uvedla všechny politické důvody a myslím si, že toto je skutečně něco, kde eh, se úplně nemůžeme vyhnout tady spolupráci eh, s vámi. Pak je tady kontrola ex post. Eh, to vzniklo v roce 2007 v DG Relax a eh, to byl přímý výsledek následné kontroly nejrůznějších auditů. Takže komise skutečně znamenalo to implementaci akčního plánu ze strany komise a my teď pracujeme na auditu exportních kontrol a to teď bylo zjištěno jako něco uspokojivého ze strany účetního dvora. Takže mm, pracovali jsme pak také, eh, pracovali jsme se s, má, s málo penězmi, penězi, eh, protože fondy potom peníze eh, později navýšily, takže bylo možné provádět více kontrol ex post. A pak, co se týče krysu, Ehm, co se týče kvality dat ehm, v společném informačním systému RELAX. Ehm, hlavně jsme se soustředili na vylepšení. Šlo tady o operační eh, řízení a výkaznictví. Chtěli jsme, co se týče zlepšení kvality, to bylo hlavní naším bodem, na který jsme se soustředili. A pak od samého začátku, ale ono to vždycky chvíli trvá, než, až, než se věci opravdu až do konce vylepší a jsou systematické. Například jsme eh, velmi detailně pracovali, byl tady rámec pro kvalitu eh, eh, dat, dále procedury pro řízení dat, dále audity dat, mm, sledování, monitorování standardů a řízení kvality dat. Myslím si, že jsme opravdu vylepšili dosti náš celý systém. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych ze své strany ještě jednou vyslovit srdečný dík eh, paní komisařce. Chci podotknout, že opravdu velice litujeme toho, že opouštíte svůj úřad, protože vy jste svůj úřad vychovávala vždy velice kompetentně a budeme také postrádat váš úsměv a vaši eleganci, se kterou jste se zhostila svého úřadu. Když jsme viděli vás, tak jsme vždy byli hrdí na to, že jsme Evropané. Mám celou řadu otázek, ale položím pouze jednu, protože nám nezbývá čas. Jde o chybavost. Společně s účetním dvorem jste A nyní se dostávám k otázce. Mno, mnozí z nás čekají na váš politický testament. V rámci absolutorii jsme se vždy ptali komise, zda by nebylo na čase mít společný nástroj pro vnější akci. Naposledy nám na to komise neodpověděla. Nemáte pocit, že bychom nyní opravdu potřebovali nástroj, společný nástroj, který by celý akci schrnul, který by schrnul to, co dělá komise, rada, předseda Evropské rady? Myslím si, že my poslanci a občané v podstatě vůbec netuší, o co se vlastně jedná. Co si o tom myslíte? Děkuji. Nejprve děkuji za ten kompliment na moji adresu. Já skutečně budu litovat, že už tady nebudu moci s vámi být. A teď ještě k té otázce. Ano, to je skutečně velice složitý nástroj. A proto, abychom měli jednotný nástroj, tak by bylo třeba nejprve si provést hlubokou analýzu důsledků. Já mm, v této chvíli nemohu říci ani ne, ani ano, ale možná bychom mohli se obrátit na experty, požádat experty, účetní dvůr o analýzu. Co to může znamenat? tedy jaká jsou pro a proti. To je asi teď ta jediná možná upřímná odpověď. To téma je skutečně významné. Je třeba, abychom byli koherentnější, systematičtější, abychom eh, více harmonizovali, ale eh, je třeba eh, Nevím, zda to potom eh, by to ale eh, stačilo při konkretizaci. Děkuji, říká pan předseda, já děkuji také za slyšení a hned dám slovo zástupci eh, účetního dvora Joanisi Sarmasovi. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení členové výboru Kokobu. Eh, já eh, jsem byl pozván, abych vám předložil připomínky účetního dvora mm, z kapitoly 11 eh, výroční zprávy o správních výdajích. V kapitole 11 zprávy účetního dvora naleznete čtyři kategorie informací čtyři okruhy informací. Za prvé o transakcích, operacích, dále o fungování systému kont- interní kontroly, za třetí o e, konkrétních auditech, šetřeních e, účetního dvora a za čtvrté o, e, o reakci na předchozí připomínky účetního dvora, co se týče účetních operací. Účetní dvůr za rok 2008 prověřil 55 transakcí a e, výsledek nebo závěry jsou takové, že tyto operace e, nevykazovaly velké problémy. Takže pokud jde o ty kontrolované operace, zde problém nebyl. Pokud jde o e, systémy vnitřní kontroly, ani zde účetní dvůr nezjistil nějaké nedostatky, významné nedostatky. A za třetí jsme zkontrolovali celou řadu e, zvláštních otázek a vy naleznete mm, tam jakými tématy jsme se zabývali, to všechno figuruje v kapitole 11 a to v poznámce pod čarou. Také i zde zveřejňujeme celou řadu komentářů ohledně různých institucí. Lze říci, že e, připomínky, poznámky soudu, pardon, účetního dvora byly akceptovány dotčenými institucemi a dále nyní teď sledujeme, jak naše připomínky eh, jsou aplikovány eh, těmito institucemi, jak je s nima naloženo. Dále za třetí, pokud jde o reakce, za čtvrté, pokud jde o reakce na naše připomínky, tak zde jsme skonstatovali určitý pokrok u těch nejdůležitějších témat a závěry nebo obecný závěr, který mohu dnes prezentovat, je, že pokud jde o správní výdaje, správní výdaje, mm, e, zde účetní dvůr e, má obecně pozitivní názor na ně. Také mohu zdůraznit, co se týče metodiky, podle mě důležité je zdůraznit, že účetní dvůr vydává obecný globální názor, obecné stanovisko ke všem institucím, to znamená ne ke každé instituci individuálně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji účetnímu dvoru. A nyní bych chtěl dát slovo eh, paní Katarině Dej, generální tajemnici výboru. Prosím. komise, pardon. Děkuji, to je potěšení, že zde mohu být opět za komisi u vašeho výboru a děkuji za pozvání. A mm, takže teď v době, kdy e, se mění komise, tak já v podstatě asi jsem takovou kontinuitou. A já děkuji za tu příležitost e, vám říci, e, co děláme poslední dobou, proto abychom zlepšili manažerské, řídící a kontrolní systémy komise. Já jsem již měla tu možnost zde před vámi hovořit. Doufám, že jsem vás přesvědčila, že, využív, že mm, jsme nasadili eh, velké zdroje na to, abychom vyřešili tyto úkoly komise. Já doufám, že ty výsledky budou hmatatelné komise zvládla i to velké rozšíření Unie a i v posledních letech jsme nasadili velké zdroje na to, aby ty výsledky byly dobré. Ale to neznamená, že všechno je perfektní. A určitě my jsme ti první, kteří uznáváme, že je třeba každý rok věci vylepšovat. Komise přes veškeré úsilí ještě nezískala eh, eh, výrok bez podmínek mm, mm, od účetního dvora. Já doufám ale, mm, že eh, vidíte sami, že děláme velké úsilí, abychom zlepšili naše manažerské a kontrolní systémy. Já doufám, že i nová komise se stejným předsedou bude postupovat stejně odhodlaně. Také i e, poslední výroční zpráva účetního dvora nás povzbudila, protože poukazuje na pokrok, na pozitivní výsledky našeho společného úsilí, které podnikly všechny instituce při zlepšení zprávy finančních prostředků. A to i z důvodu různých opatření, e, o kterých jsme jednali s vaším výborem v průběhu posledních let. Jenom dovolte, abych zmínila pár z nich, e, která vás obzvláště zajímají. Za prvé, myslím si, že eh, každý rok zlepšujeme eh, kvalitu eh, výkaz, výkazu zpráv, zpráv, mm, které vydáváme o tom, jak spravujeme finanční prostředky. A i účetní dvůr uznává, že naše výroční výkazy se zlepšují. To je mm, to jsou ty výkazy, které potom se používají pro tu syntetickou výroční zprávu. Dále i e, implementujeme akční plán, který komise přijala v roce 2006, e, kdy rozhodla integrovat e, systémy interní kontroly a díky tomuto akčnímu plánu můžeme ukázat, že nyní máme, naše, že nyní máme lepší, silnější systémy kontrol a akční plán z roku 2008 posílil i roli dohledu a nyní většina těchto opatření již byla zrealizována. Naším záměrem je e, připravit novou zprávu o pokroku, která bude předložena na začátku fungování komise a v neposlední řadě DAS, prohlášení o věrhodnosti. E, to je to, co nám zlepšilo, zlep, zlepšilo i zodpovědnost, e, takzvaný sdílený management se členskými státy a Ehm, pan Kalas se také snažil o zlepšení transparentnosti systémy, systému, kdy poskytujeme údaje o příjemcích prostředků, poskytujeme i eh, informace na portálu, kdy ehm, zajišťujeme propojení link na ty národní internetovské stránky. Tento rok ehm, navážeme na koncepci komise, pokud jde o tolerovatelnou míru rizika, chybovosti, to je to, s čím jsme přišli v roce 2008 s cílem eh, eh, nalézt správnou rovnováhu mezi rizikem a náklady na kontroly. Já vím, že pořád ještě několik problematických eh, oblastí, které vás zajímají. Za prvé jsme odhodláni zlepšit eh, strukturální fondy. Víme, že příslušní komisaři vás informují o tom, jak naše audity, kontroly se zaměřují především na ty programy, kde existují velké eh, chyby a snažíme se i zlepšovat ty systémy vymáhání neoprávněně vyplacených prostředků. Dále komise se zabývá otázkou zjednodušování předpisů, norem. Eh, myslíme si, že některé změny nám pomohou snížit eh, náklady na kontroly a na míru chybovosti transakcí. Také hodláme předkládat návrhy eh, na nového zjednodušení pravidel eh, oprávněnosti, tzv. eligibility a eh, to je návrh, se kterým přijdeme v květnu tohoto roku. Také i pracujeme na eh, tom, jak i zjednodušit ty mechanismy plnění v rámci několika letého finančního rámce. Ještě závěrem bych řekla, Budeme pokračovat eh, především v té oblasti snesitelné eh, míry eh, chyb, protože zde je třeba nastolit lepší rovnováhu mezi konstantními kontrolami a mírou rizika pro komunitární rozpočet. Přijdeme s konkrétními návrhy, které se týkají celé řady našich komunitárních sektorových politik a velice rádi o tom budeme jednat s naším výborem. Pane předsedo, Eh, to je to, co jsem chtěla říct si úvodem. Nechtěla jsem jít do detailu. Eh, pan předseda, děkuji. Pan Liberacký, prosím, otázky. Děkuji, pane předsedo. No, paní generální tajemnice, dovolte mi, abych začal eh, vašimi prvními slovy a sice o kontinuitě. Nepochybně je Ehm, velice dobré, ehm, když tato komise nová bude pokračovat, protože eh, komisaři se změní, ehm, ale eh, pokud kontinuita bude zachována. Dovolte mi, abych se zeptal na etický eh, kodex komisařů. Služby komise. Bude tady, navržený, bude tady nov, navržen nový etický kodex, který bude brát v úvahu takovéto aspekty, jako jsou jako je konflikt zájmu. Očekáváte, že tady bude e, přesně e, stanoveno, kdy e, je případ konfliktu zájmu nebo bude tady navrženo nějaké, nějaké opatření, pokud se nastane takovýto konflikt zájmu. Co se nastane? Jaký bude další krok, když bude zjištěn konflikt zájmu? Dále nedostatek jasno, jasné situace, co se týče přijímání darů nebo něco podobného, kde jak toto rozlišit, kdy je to jenom um, štědrost nebo velkorysost a kdy je to, eh, jsou to dary? Nebo eh, co se týče etického uh, kodexu do roku 2010, pane předsedo, později se zeptám na další věci. Děkuji. Ano, jak víte, komise má etický um, kodex, který byl revidován před eh, několika lety a eh, který ehm, velmi je striktní. Určitě víte, že v politických pokynech ehm, pro další komisi předseda komise se odkazuje k tomuto ehm, etickému kodexu a mluví o možnosti možné revize ve světle různých zkušeností. Ale také je tady zájem na tom podívat se na různé příležitosti, jak o tom diskutovat eh, třeba na bázi mezi různými institucemi. Takže teď nejsem schopna eh, přesně eh, říct, kdy toto všechno ehm, bude provedeno. Udělali jsme hodně práce v oblasti etiky v komisi, také jsme odvedli hodně práce, takové komparativní a myslím si, že na základě základě práce, která byla odvedena komise, je připravena a bude velice úzce eh, toto sledovat a může doložit, že jsme aplikovali velice vysoké standardy etické. To je vše, co teď mohu říci. Můžeme se jenom odkázat tomu, co řekl předseda ve svých mm, mm, pokynech mm, a znovu mohu jen naznačit, že komise má v úmyslu revidovat tento kodex ve světle zkušeností, ale nejsem schopna přesně říct, kdy to nastane. Uh, Je to jasné, mm, samozřejmě. A, a e, paní generální tajemnice, e, my teď budeme pracovat s novou komisí. Rozdělení portfolií mezi komisaři. Jste si jistá, že zde nebudou existovat nějaké případy překrývání nebo konflikty zájmu třeba i někdy. Například budeme mít komisaře eh, pro daňové podvody a stejný komisař bude mít na starosti daně. Je to v pořádku takováto kombinace? Za prvé, pokud jde o rozdělení portfolií, zde Eh, pan předseda řešil celou řadu věcí. Eh, především se snažil o rovnováhu při rozdělení eh, pracovní zátěže mezi komisaře a mm, mm, a já myslím podle reakcí, že se mu to podařilo do velké míry. A my to nyní vidíme v moderní politice, že je třeba ke všemu e, přistupovat horizontálně, průřezově, takže těžké je říci, kde končí a začíná e, nějaké portfolio. Proto komise funguje jako kolegium a proto zdůrazňujeme to, že je třeba, aby pracovali v týmech e, na těchto průřezových tématech. A jedna z nejdůležitějších agent komise právě byla výstupem spolupráce mezi různými komisaři, třeba jako otázka nebo balíček, ten klimatický energetický balíček nebo migrace a podobně. A já mě profesionálně to nějak nezneklidňuje, že by zde docházelo k nějakému překrývání, protože vidím, že ta nová komise je velice odhodlána spolupracovat ještě více, než tomu bylo v minulosti. Za druhé, nevidím, že by zde existoval konflikt zájmů mezi portfolii eh, u toho komisaře, který má na starosti daně, cla a eh, boje proti podvodům. Mm, zde neexistuje žádný konflikt zájmu mezi těmito portfolii a on může eh, mít na starosti obě portfolia bez konfliktu zájmu. Děkuji. Paní generální tajemnice, vy jste hovořila o ochotě a nutnosti šetřit, aby ta komise šetřila, byla levnější. A co si myslíte o těch eh, výkonných exekutivních agenturách, eh, obecně řečeno jsou úspěšné, to znamená, budou se dále množit, anebo ne, nebo řeknete, stačilo, již ne více. Jaká je efektivita působení těchto exekutivních výkonných agentur, pokud jde o eh, náklady a efekt jejich působení? My nemáme zase tolik agentur, to je nový jev. Víceméně já to vidím tak, že Eh, nebo takový je obecný pocit, že jsou efektivní, že jsou finančně efektivní. A i hodnocení, která máme, nám ukazují, že je to levnější způsob, jak provádět některé typy politik. Eh, a z řady důvodů, včetně toho faktu, že vlastně zde se externě zadává takováto činnost, která potom je eh, jasně vymezená a Mm, tudíž naše všeobecné hodnocení je, ano, to je užitečný nástroj, jak spravovat určitý okruh eh, mm, politické agendy. Je těžké říci, eh, zda jich budeme mít více nebo ne je třeba vždycky se na to dívat eh, z pohledu implementace, co nás čeká do budoucna. A potom se eh, to zvažuje případ od případu. Zdali je lepší, aby nějaký program spravovala komise, anebo zdali je efektivnější, i finančně efektivnější, aby se nějaký program, nějaká, nějaká oblast spravovala prostřednictvím agentury. A za některých okolností to je ten správný nástroj a jindy ne. Je třeba to vyhodnocovat ad hoc a ne e, si říci, že by měla být nějaká na to obecná linie. Je e, třeba tedy zvažovat to i na základě zkušeností. Děkuji, paní generální tajemnice. Pokud jde o naše písemné dotazy, vy jste odpověděla, že je zde 7500 projektů, které se spravují přes Europe Aid. Je možné, abychom e, zjistili, jak je to s těmi dalšími 32 tisíci projekty a jak ty se spravují. E, je zde celá řada různých e, režimů, jak se spravují, jak je to s tou většinou těch projektů, těch 32 500 projektů, jak je to s nimi. I'm afraid... Obávám se, že nevím, je škoda, že pan Ryšel zrovna opustil místnost, byl tady ještě před pěti minutami, já jsem si jistá, že by byl odpověděl, ale mm, eh, my vám můžeme poskytnout písemnou odpověď. Okay, so ask... Děkuji, takže dovolte, abych položil další otázku je tady prohlášení o um, národním um, řízení. Co, si komise, co komise plánuje, um, co chce udělat, aby povzbudila členské státy nebo všechny členské státy k tomu, aby předložili eh, národní prohlášení. Víme, že eh, už národní prohlášení, víme, kdo už to eh, předložil, nejsou však ale přesně se jednoceny. Očekáváte, že komise Ehm, bude vyžadovat sjednoducenou metodologii, ehm, a která bude doporučena všem eh, členským státům. Jak jistě víte, komise ehm, no, obecně podporuje myšlenku národních prohlášení, ale ještě se nám nepodařilo přesvědčit všechny členské státy o tom, že by je měli využívat, takže zatím je to na dobrovolné bázi. Všichni Spolupracujeme s těmi členskými státy, které, které to předkládají a nevím, že by tady mm, byly plány dále harmonizovat tyto eh, věci. Určitě ale spolupracujeme s těmito zeměmi, chceme to eh, vylepšit tam, kde je možné vylepšení a chceme z toho eh, co nejvíce dostat. Za druhé, používáme toho jako dobrého příkladu pro ostatní členské státy a ukázat jim zaprvé, že to možné je, že je to užitečné v rámci domácího systému ale také co se týče dobrého řízení komunitárního rozpočtu. Takže budeme pokračovat v tomto, protože takto vypadá situace, v které se nacházíme. Chceme aktivně povzbuzovat členské státy, aby využívali této specifické metody a aby spolupracovali eh, eh, s ostatními eh, dobrovolně, ale nemůžeme je tady nutit hm, některé členské státy. A jestli dovolíte, paní, pane předsedo, ještě úplně poslední otázka. Chtěl bych položit jednu otázku. Mm, sice plán jaderného programu nebylo úplně jasné, jaké jsou možnosti mm, příspěvku dotací z EU, protože výhled je 2035. Byl bych velice děčen za vaši odpověď. Nejsem si jistá, co přesně, na co se přesně ptáte, jestli budeme, financ, budeme financovat, financovat mm, Kozloduj. Mm, tady mm, jde o náklady spojené s, s odstavením a možná je tady návrh propojit tyto náklady s odpojením s podobnými plány, jako Ignalina nebo Bohunice. Eh, takže jsme tady učinili návrh, abychom rozšířili komunitární příspěvek, který je z eh, spojen, eh, spojen s tímto odstavením do roku 2013, ale přesně nevím, na co se tady ptáte. Mm, eh, jestli jde o náklady spojené s odstavením těchto jaderných elektráren, možná byste to mohl vyjasnit. Děkuji, pane Liberacký. A nyní Paní Gresle, další poslanci. Děkuji, pane předsedo. Paní generální tajemnice, jsem velice ráda, že jste zde opět mezi námi. Chtěla bych položit tři otázky. Ta první se týká mechanismu kooperace a verifikace s Rumunskem a Bulharskem, který spadá do vaší oblasti působnosti. Často dochází k mnohým nesrovnalostem, které zjišťujete a sama to také píšete na otázku číslo 6, která se týká boje proti od, eh, korupci, jste odpověděla velice liricky, na to jsme zvyklí, ale měli bychom se pomalu snažit o to, abychom dospěli také ke konkrétním výsledkům tento výbor. Chtěl, aby zprávy o pokroku také jednou konečně zprávovali o pokroku, aby opravdu bylo pokázáno to, jak jakému pokroku došlo v oblasti boje proti korupci a podboru. Jste tedy ochotná konečně předkládat zprávy od pokroku, ve kterých bude obsažen pokrok? A proč do toho není zohledněn OLAF? Není to ani u, od toho Rumunská a Bulharska. A já si tedy představuji mm, jakousi informovanost Evropského parlamentu jinak, než jak to tam je. Uh, Kosloduj samozřejmě není ve zvláštní zprávě o Bulharsku vůbec a přitom to bylo 600 milionů euro a ty se tam vůbec neobjevili. A když už jsme u Olafu, Momentálně čelíme jednomu problému. A je to ten přechodný generální ředitel Olafu. Komise provedla jakýsi exekutivní puč, protože nezapojila Evropský parlament do celé věci. Když šlo tedy o dosazení toho, obsazení toho volného místa generálního ředitele. Olaf je ve velice zvláštní pozici, obtížné pozici, protože generální ředitel musí být nezávislý, je to, je to požadavek, který vyplývá z nařízení. A to obsazení podle mě bylo velice problematické, proto se chci zeptat, jak to bude dál vypadat, protože je možná, je jasné, že od té doby, co zemřel generální ředitel, tak se máme velké problémy. Já jsem o tom hovořila s komisařem Kalasem, on řekl, že už za to zodpovědní nebude a budovní budoucí komisař Šemeta říká, že za to ještě zodpovědný není, takže se e, zde vystává otázka, kdo tedy vlastně za to zodpovědný je. Třetí otázka, kterou chci položit, se týká e, diplomatické služby. To je něco, co vy e, také jste příslušná v rámci komise, proto já vám přeju mnoho úspěchu, ale nelíbí se mi, že ovšem se jednalo za zavřenými dveřmi, že dokonce nebyli zapojeni do vyjednávání odpovědní úředníci komise. Na tomto poli je celá řada otázek. Klíčovou otázkou je to, jak velká má ta služba vlastně mít a bude mít vlastní správní a kulturní struktury a jakým způsobem dojde ke změně statutu tak, aby bylo možné převést eh, celou řadu útvarů pod eh, tuto diplomatickou službu. Pro mě, jakožto zpravodajku pro eh, finanční nařízení, je velice důležité, aby tam byl evropský úředník, protože to souvisí také s eh, zárukami a s tím, kdo tedy bude za to ručit. Eh, mně se nelíbí, že rada má opět více informací než my. Byl koreper, výsledky nemáme, takže se chci zeptat, kdy tedy budete informovat parlament tak, abychom měli stejný, stejné množství informací, jakožto rada. Děkuji. Děkuji, jestli dovolíte, tak bych um, si trošku dal na čas, než odpovím všechny, na všechny otázky. Doufám, že uh, to tak je v pořádku. Nejprve spolupráce uh, v oblasti verifikačních mechanismů. Jak paní Gressle dobře ví, tak se tady zabýváme velmi obtížnými otázkami, které se týkají e, změn právního a soudního systému v jak členských státech, tak jde o to ustanovit e, celé systémy e, kontrolních postupů. Takže to není něco, kde by bylo realistické očekávat velmi rychlý pokrok. Ale myslím si, že díky velmi velké angažovanosti e, různých součástí komise a úřadu e, členských států tady opravdu můžeme někde zaznamenat pokrok. Asi víte, že jsme zveřejnili, zřejmě dvakrát ročně zprávu, která bývá posílána parlamentu. Je to větší zpráva vždycky zhruba v červenci a pak prozatímní zpráva na jaře. A máme v úmyslu v tomto pokračovat. Věřím, že budeme mít dobrou spolupráci jak ze strany členských států, států, které se pokoušejí změnit systémy, které fungovaly po dlouhou dobu. A tady jde na jedné straně o to mít dobré zákony a vlády v obou zemích se snažily tady změnit třeba trestní řád a nastavit modernější e, řád, potom vyškolit pracovníky v oblasti soudnictví, nabrat nový e, personál také implementovat eh, ony nové zákony. Tam, kde komise na co kladla důraz, to je zlepšení celé implementace. Chceme, eh, aby tady se konaly řádné procesy, aby se mm, v případě každý, kdo poruší zákon, tak musí být předveden před mm, soud mm, a měli by být řádně souzen. Ehm, jeden z důvodů, proč stále ještě eh, máme eh, mechanismy v obou zemích, je to, že ještě nejsme spokojeni eh, se stupněm implementace. Ten není ještě dostatečný a změna je nutná. Věřím v že zpráva o pokroku, kterou jsme zveřejnili minulé září, myslím, Tady můžete zaznamenat podle ní eh, pokrok a doufám, že až eh, je budeme znovu zveřejňovat, eh, tady aktuální zprávu v létě, tak budeme moci vykázat pokrok. Ale myslím si, že by bylo férové vůči oběma zeměm říci, že už se hodně toho udělalo na systémech, musí to být plošné. Po obou zemích je to také nákladná záležitost, například mm, Ehm, ehm, veškerá eh, jurisdikce, třeba tak, aby eh, všichni soudci v jedné části země si byli vědomi toho, co existuje, jaká existuje situace v jiné části země. Ehm, třeba se to stahuje eh, na Rumunsko. Tady mm, ta situace nebyla moc jednoduchá, nemohli dosáhnout takový pokrok, jaký chtěli úřady mít, nebo jaký jsme chtěli vidět i my. Ale přesto si věřím, že hloubka této zprávy o pokroku, která, kterou komise zveřejnila, ta nám, to se všechno všechno velmi zlepšilo a mm, v minulém roce nebo za posledních 18 měsíců, protože mm, si myslím, že teď má teď daleko lépe, hlouběji rozumíme celému mm, systému, protože se tam pracuje za dost obtížných podmínek, tedy i spolupráce s úřady v obou zemích. K otázce situace v OLAFu. Nemyslím si, že je tady situace, která by musela dávala důvod k obavám, nebo která mm, mm, by znamenala, že by určitý mm, dvor musel okamžitě jednat. Chceme eh, zajistit, aby tyto služby eh, pokračovaly, eh, když se stane něco tragického nebo neočekávaného, jako třeba úmrtí generálního tajemníka a komise má pravidla pro to, jak tady postupovat. Generální tajemník pan Brunner už jmenoval někoho, kdo ho má nahradit, pokud tam nebude komise komise eh, přesně eh, sleduje pravidla pro to, aby tady byla kontinuita služeb a také jsme konzultovali právní služby, které nám potvrdili, že eh, komise bude sledovat správný dávný postup. Takže si nemyslím, že tady máme důvody k obavám. A co se týče neustále práce a pokračující ochrany finančních zájmů Unie. Jak ehm, ehm, končící, tak začínající komise eh, konstatovala, že eh, teď urychlíme eh, zveřejnění, ehm, zveřejnění prázdných míst, prázdného místa pro mm, uvolněného místa pro generálního tajemníka. Bude tady soutěž vypsána a já to chápu tak, že, jak to řekl i nový komisař, je ochoten diskutovat o tomto oznámení o uprázdněném místě pro nového generálního tajemníka. Chce to konzultovat s ostatními institucemi, aby zajistil, že všichni budou spokojeni a že tady bude správně správná rovnováha kvalifikací, e, které jsou nezbytné pro takovýto post generálního tajemníka, takže je důležité vědět, že ty služby pokračují dál podle normálních pravidel a chceme to urychlit, urychlit hledání nového generálního tajemníka a jak parlament, tak eh, rada budou začleněny do rozhodovacího procesu o tomto. Kritéria mm, pro mm, tedy profil, který je nutný eh, pro generálního tajemníka a mm, to všechno bude stanoveno eh, podle příslušného postupu v obou institucích. A za třetí, stanovení externích akčních eh, služeb. Já si myslím, že tady se už hodně eh, diskutovalo eh, s parlamentem, možná ne s tímto výborem, ale hodně diskusí se vedlo s Eh, předsedou parlamentu a členy parlamentu, kteří pracovali na smlouvě a eh, zvláště na externím akčních službách. Je to komplikovaná věc, eh, tady dá dohromady různé typy personálu a mm, udělat z toho něco skutečně unikátního. A myslím si, že jsme zvolili správný přístup, protože jsme rozhodli, že nejprve musíme přesně rozpracovat, co chceme, aby tyto akční služby dělaly, externí služby, a pak se musíme podívat na to, jestli mají být změněna určitá pravidla tak, aby tyto služby mohly naplnit svou roli. A teď eh, pracujeme na další věci a to se dostane do parlamentu. To je celá řada eh, věcí Padne tady rozhodnutí, které bude předloženo vysokým představ, vysokou představitelkou po konzultacích s parlamentech a se souhlasem parlamentu um, o tom, že se vytvoří uh, tyto služby. Myslíme si, že je nezbytné uh, pozměnit finanční um, um, pravidla uh, nařízení, takže komise předloží formální návrh, to poběží normálním způsobem, bude to předloženo parlamentu. A také si myslíme, že je nezbytné pozměnit pravidla pro personál. Jenom takový příklad. Úředníci komise nejsou dovoleni brát pokyny o od někoho, kdo nepracuje, není uvnitř komise. To je v pořádku teď. Ale mm, bude nezbytné do budoucna aby ti, kteří pracují pro komisi, aby přijímali pokyny od externích akčních služeb. Takže musíme změnit tato pravidla, tak abychom eh, to umožnili, protože externí akční služby nebudou součástí komise. Ehm, a to je jenom takový příklad, abych vám ukázala, co se musí eh, změnit. Stále ještě se pokoušíme Um, přesně rozpracovat to, je, co externí služby, za co by tyto externí služby měly být zodpovědny. Myslím si, že je dost jasné a bylo by i logické, že by měly být zodpovědní administrativní výdaje. A věřím, um, um, uh, myslím si, že na jejím slyšení už vysoká představitelka ukázala, že plně schvaluje nebo si uvědomuje, že bude zodpovědná před parlamentem za způsob, jak tyto administrativní výdaje budou spravovány. Myslíme si, že by bylo dobré pro řízení těchto administrativních, by bylo by dobré, kdyby komise mohla e, toto řídit. Pokud to tak bude, a musí to být prodiskutováno také s parlamentem, tak my jako komise zůstaneme zodpovědní vůči vám za velkou část výdajů, tedy externích výdajů Evropské unie. Takže toto byly takové mm, první eh, nápady, které, na které se pracuje. Věřím, že bude eh, možné během týdnu, řekněme, aby komise předložila návrh na změny finančních ehm, ehm, pravidel, změny ehm, mezi zaměstnanci, pravidel pro zaměstnance a bude mm, to mm, parlament a rada budou zaangažováni do těchto diskusí. Ty bude nezbytné se dohodnout na celé architektuře, které se vztahují na tyto externí akční služby. Ale my bychom chtěli předložit eh, jiným eh, dalším institucím eh, rozhodnutí, které jim potom umožní vést jednání a rozhodnout o architektuře a mm, o zodpovědnosti, které budou tyto služby mít. Děkuji. Děkuji, máme 20 minut, pět otázek, pět odpovědí, protože my musíme tedy za těch 20 minut skončit. Takže prosím stručně, paní Ayala. Pane předsedo, já děkuji paní generální tajemnici za všechny informace a konkrétně, eh, co se týče změny finančního nařízení pro účely nové struktury, tedy té vnější služby. Ptám se, je zde možné, eh, je vhodné změnit něco, co teď bylo tak problematické do posud, protože komise eh, eh, například ve finančních výhledech také plánovala programy jako Galileo, které jsou problematické a poté i mm, je třeba, aby účetní Eh, dvůr mm, eh, toto vždycky eh, poté za ten rok dobře vyhodnotil, protože často hovoří o chybovosti, takže máte na to nějaké procedury pro korekci těchto chyb a dále se ptám, zdali ta změna finančního nařízení, zdali ta revize eh, by eh, mohla proběhnout na základě článku 110, eh, kde se hovoří o specifickém mechanismu kontrolovat situace krize. Eh, protože máme různé výjimečné situace, situace krize a my zde nemáme žádný mechanismus, který by byl dobře etablovaný, který by se mohl použít pro tyto situace a dále v souvislosti s OLAFem. Zde eh, eh, výbor pro dohled také o tom hovořil. OLAF to je hm, velice citlivý orgán a hm, jak dlouho si myslíte, že bude ještě trvat Eh, náhrada pana Brennera. Mm. A my eh, si myslíme, že to eh, by nemohlo se týkat pouze, nemělo by se týkat pouze jedné instituce. Nás jako parlament to zajímá, co se stane v těch příštích měsících a jaké rozhodnutí mm, tedy bude přijato tím náhradníkem, protože mm, tato otázka nemůže být považována za něco čistě interního. Nás to také zajímá, prosím. Děkuji. K první otázce. Ano, je záměrem komise omezit návrh změnit finanční nařízení, to znamená e, pouze jej novelizovat ve, e, pro účely té e, služby vnějších akcí proto pro účely té diplomatické služby, eh, protože to je i ten vlastně nejviditelnější aspekt Lisabonské smlouvy. A takže mm, chtěli bychom to omezit pouze na tu vnější službu, na tyto účely. A dále mm, máme zde mm, Eh, další návrhy třeba, které by se týkaly Galilea, ale to eh, nebude spadat do této novelizace pro účely vnější akce. Pokud jde o eh, kontroly situací, mm, které lze považovat za krizové, mě nenapadá, o jaké aspekty by mohlo jít. Samozřejmě musíme umět rychle reagovat na krize. Když mm, je to komise, která odpovídá za ty provozní výdaje, no tak samozřejmě tady to eh, eh, bude probíhat stejnou cestou, kdy se budeme zodpovídat parlamentu jako teď. Ale pokud to bude služba vněj, pro vnější akce, která bude zodpovědná za tyto výdaje, no tak to bude zase mít svůj vlastní režim. Asi tak to bude. K Olafu. Já bych chtěla vysvětlit, co se normálně děje v takovýchto neblahých situacích, kdy někdo e, zemře a tudíž se uvolní post podle pravidel, tak je to ten e, služebně nejstarší v tom úřadu, který řídí úřad do doby, než je jmenován nový ředitel. A e, právě přesně to je teď tam pan Brunner eh, jmenoval již svého zástupce před určitou dobou, takže zde není žádné vakuum, kontinuita je zajištěna. Je to stejně jako u jiných, u, v jiných situacích, v jiných úřadech, kdy ten generální ředitel nemůže plnit svou funkci, třeba zemřel nebo z jiných důvodů, takže je tam vždycky proto náhradník nebo zástupce a e, my jsme si to i ověřili u právní služby, že to je ten správný e, postup a potvrdili jsme to. E, samozřejmě není to dlouhodobě žádoucí situace, Eh, mm, musí zde eh, být jasno, kdo bude ředitelem. Proto komise chce eh, urychlit výběrové řízení na tento post, ale bude to trvat několik měsíců. Musíme zvěřit výběro, zveřejnit výběrové řízení, musíme zorganizovat interview, parlament, rada musí také se zúčastnit pohovoru, takže je to interinstitucionální rozhodnutí a v mezidobí tam někdo musí řídit úřad, budeme zde respektovat pravidla, která máme pro podobné situace. Kontinuita bude garantována a mm, zahájíme výběrové řízení a budeme hledat co nejdříve nového generálního ředitele. Ale jak jsem řekla, eh, mm, mm, eh, nový komisař Eh, již navrhl, že se bude diskutovat o nominacích s ostatními institucemi, aby všichni souhlasili s tím profilem, který budeme hledat. Děkuji, paní Andreasen. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Paní Dej, Ráda bych se ještě vrátila eh, k mm, etickému kodexu eh, komisařů. Vy jste eh, reagovala na otázku pana Liberackého, ale ještě nejsem s touto odpovědí spokojena. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli si uvědomujete, že tento výbor žádal o vypracování studie k etickému kodexu komisařů, a to v roce 2009. A také se mluvilo o potřebě změny Jste si vědoma toho, eh, že mm, by mm, třeba například definice konfliktu zájmu nebo eh, to, jaký proces nastane, když eh, se zjistí takovýto konflikt zájmu. Druhá moje otázka se vztahuje k um, pravidlům um, pro uh, zaměstnance. Vy jste předtím uh, říkala, že máte v úmyslu aktualizovat um, uh, tato, tyto pravidla nebo nařízení. Jste si vědoma toho, že tento výbor také žádal o vypracování studie mm, a to v roce 2006 a bylo řečeno, že je tady akutní potřeba přijít s novými pravidly, tak aby přicházeli noví lidé Děkuji. Ano, eh, jsem si vědoma eh, těchto, eh, vím o těchto studiích a znám závěry a doporučení jejich a mm, jsem si jistá, že kdykoliv se komise rozhodne revidovat etický eh, kodex, mm, tak všechno toto i ostatní informace pro nás jsou užitečné, ale bereme toto všechno na vědomí. Jsem si také vědoma potřeby mm, povzbudit mm, ty, kteří si myslí, že něco není správné na systému, s tím eh, přijít. A myslím si, že na toto děláme, ale opět si sama nejsem vědoma potřeby změny těchto eh, pravidel. Bychom, myslím si, že je důležité abychom mm, tady se hodně vyvinuli úsilí v oblasti eh, etiky mezi komisaři. Měli bychom eh, eh, mm, tady zvyšovat povědomí mezi těmito pracovníky a to znamená povzbuzovat tyto lidi, aby informovali o jakémkoliv nesrovnalosti, která by se mohla objevit. Eh, takže si nemyslím, že je nezbytné eh, nutně měnit pravidla. Já myslím, že to je otázka eh, neustálého vytváření klimatu, kde, se lidi, kde lidi mají pocit, že se na ně nahlíží pozitivně Eh, že eh, jsou tady lidé ostražití a informují o tom, když se něco neděje správně, než by se prostě jen měnila pravidla. A tyto změny v pravidlech eh, pro zaměstnance, o kterých jsem mluvila, tady zase ten návrh bude omezen na to, co je nezbytné a co se vztahuje na externí služby. Není to jenom takový, takový obecné přepracování všech pravidel mm, nebo generálka těchto pravidel. Já si nemyslím, že tady vládne obecný pocit toho, že by se to mělo celé zrevidovat. Ale jde o to, aby lidé byli pozitivním způsobem způsobem aktivování a to kolegium samo navrhuje. E, e, lidé by měli být povzbuzeni k tomu, aby když mají pocit, že se něco neděje správně, aby poskytli tuto informaci příslušným úřadům a aby o tom e, vedení také informovali. Děkuji. Děkuji. Máme 10 minut na tři otázky, takže prosím velice stručně. A nyní má slovo pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo paní generální tajemnice. Já bych se chtěl vrátit k té službě pro vnější akce, protože to asi bude hodně přetřásané téma do budoucna. Vy jste řekla, že zde dojde k rozdělení eh, odpovědností a že mm, eh, asi komise bude zodpovídat pro, eh, za provozní výdaje a my u nás tady víme, že vždycky je těžké nalézt informace o eh, rozdělení eh, těchto pravomocí, především u těch věnějších akcí, tedy rozdělení mezi tím, co je administrativní a provozní, operativní výdaj. A dokonce asi tady vzniknou ještě další otazníky. Já se ptám, jaký je systém finančních kontrol, který hodláte zavést? hodláte eh, zavést eh, samostatný systém eh, pro, mm, v rámci tedy jako interní systém v té službě pro vnější akce, nebo to bude kontrolováno z vnějšku? Jak i zajistíte to, aby ty finanční systémy a controlling byly v souladu? A s tím je spojená další věc, poněvadž E, některé ty delegace se nebudou zodpovídat přímo komisi, e, jak zajistíte, že budou provádět tyto úkoly správně. Nebudou sice administrativně se zodpovídat komisi, ale jak tedy zajistit, že budou řádně spravovat finanční prostředky a budou se z toho zodpovídat? A e, konec, nakonec jak to je s rozvojovou politikou, jak ta se bude provádět a bude v rámci té služby pro vnější akce. Um, Děkuji za ty otázky. Já úvodem bych řekla, že nic není rozhodnuto. To, co vám teď řeknu, to jsou myšlenky, kterými se zaobíráme. Uvidíme potom konkrétně, jaká to bude směsice těch různých představ. Uh, Eh, co si zvolí vysoká představitelka pro účely služby pro vnější akce. Obecně platí, že chceme nalézt způsob, jak komise bude poskytovat služby tomu novému úřadu pro vnější akce, tedy z titulu rozpočtu, z titulu dohledu, nad tím, aby jaksi eh, ta administrativa eh, byla v patřičných rozměrech a budeme pomáhat jim při rozvoji systému. Doufám, že budeme schopni je přesvědčit eh, v tom smyslu, aby si kupovali služby od komise, včetně ehm, finančního poradenství, když to bude nutné. Například musíme se rozhodnout o tom, zdali ta služba pro vnější akce zdali bude využívat systém AVAX, který by měla využívat podle nás, zdali hlavní účetní komise také bude moci pracovat pro službu pro vnější akce, zdali tato služba, ten úřad bude mít vlastní interní audit, nebo se bude používat interní audit komise, tak jak je to třeba u jiných úřadů, kterým také poskytujeme tyto služby to jsou podrobnosti, které teď zvažujeme. Není nutné asi vymýšlet něco od nuly, bylo by dobré, abychom poskytovali jim tyto služby, ale na jasném základě. Také i jak to bude s vedoucími delegací, které budou teď spadat pod úřad eh, vnějších eh, akcí. Ale asi by bylo možné aby e, pro finanční řízení e, tam byl e, takový pracovník nebo náměstek, zástupce šefa delegace velvyslance, který bude spadat pod komisi. Takže jsou zde různé scénáře. Některé scénáře zajišťují velkou kontinuitu, kdy nebude třeba vyvíjet nové systémy. Pokud ale ten model nakonec bude jiný, tak budeme muset jít jinou cestou ale bylo by to nejhospodárnější, kdybychom zvolili model, který by zajistil kontinuitu těchto služeb. Rozvoj. jasné, že komise chce mít e, silnou rozvojovou politiku do budoucna, určitě tematicky. E, komisař pro rozvoj bude zodpovídat za rozvojovou politiku, zatím probíhají diskuze o tom, jak to bude s programováním těchto rozvojových nástrojů. To ještě nebylo vyřešeno k to, o tom se ještě musí diskutovat. Pan předseda, děkuji. A e, poslední otázka, tu mám já a poté uzavřeme. Podvody, těch je ještě hodně, jak i vyplývá z OLAFu a i, i, i účetní dvůr hovoří o velkých nesrovnalostech. E, a a, e, takže je zde program posílit e, roli OLAFu, nejenom pokud je o kvantitu i kvalitu. A e, konkrétně, co se teď analyzuje, pokud jde o ta výběrová řízení, protože zde existují velké problémy, o tom hovoří i účetní dvůr. A dále zde, jak je to s tím programem, který se týká těch vlád, těch členských států, kde ty případy korupce a podvodů na komunitárním rozpočtu jsou nejfrekventovanější. Jak se působí vůči těmto vládám? Děkuji. Samozřejmě, Olaf. Hmm je součástí komise, ale je nezávislý. Tudíž je to na nich, aby rozhodli, jaké studie, jaké analýzy potřebují, pokud nějaké potřebují vůbec, eh, aby eh, mohli provádět řádně svoji činnost. Já mohu hovořit za komisi. My v komisi jsme si, jak, tedy mohou hovořit o tom, jak my reagujeme na ty podvody, které zjistil Olaf. Například my hm, Eh, stále zpřísňujeme pravidla, která se týkají výběrových řízení, vyhodnocování výběrových řízení, když jsme třeba zjistili nějaké podvodné jednání a podobně. Takže my v podstatě působíme jaksi ještě před OLAFem, protože eh, pardon, eh, my eh, tedy, eh, tedy působíme i následně po té, co OLAF tedy zjistí nějaké podvody, takže my poté následně zpřísníme pravidla, poučíme se z těchto výstupů OLAFu. To je interakce, která mezi námi probíhá, kdy se snažíme vyvozovat po naučení z chyb a z podvodu. Ale samozřejmě podvody a nesrovnalosti, to jsou dvě odlišné věci, ale i někde třeba nejde úplně o podvod, ale vyšetřování nám ukáže, že tam jsou určité slabiny a my potom se snažíme to řešit systémově a změnit pravidla, upravit pravidla, zpřísnit je, e, poučujeme se ze zkušeností. A teď jak přistupujeme k vládám členských států? V posledních letech jsme zintenzivnili dialog o kontrolách a i konáme pravidelné semináře s členskými státy, kdy se snažíme jim pomáhat při zlepšování systému. Je to otázka tedy cukru a byče. Takže my jim vysvětlujeme, jak mohou zlepšit kontrolní systémy, ale eh, když nestačí přesvědčovací techniky, a my jsme viděli, že čím dál více musíme používat ten nástroj, kdy vymáháme eh, neoprávněné vyplacené částky zpět. Takže my se snažíme vysvětlovat členským státům, aby pochopili, že musí přijmout okamžitá opatření pro zlepšení kontrolních mechanismů. Grazie. Děkuji. Takže hm, děkuji paní Day. Pardon, chci zde přivítat paní Dej, pana Pitelu a pana Klauze Veleho a tím můžeme přejít k bodu 9, udělení absolutoria za rok 2008, souhodný rozpočet jde o absolutorium pro Evropský parlament. Za prvé dám slovo eh, Joannisovi Sarmasovi z účetního dvora. Děkuji, pane předsedo pane předsedo, vážení členové výboru Kokobu. Před chvílí jsem si vzal slovo a vysvětlil jsem, eh, že účetní dvůr pro účely kapitoly 11 vydává globální závěr, který se týká všech institucí. To znamená, nevydáváme nějaké konkrétní závěry specifické pro Evropský parlament, či radu, či komisi a ostatní instituce. Takže v kapitole 11 se dočtete eh, eh, závěrů, eh, které se týkají všech institucí. Nicméně zde v těch čtyřech okruzích informací naleznete i naše konstatování na adresu parlamentu. A tyto čtyři okruhy informací se týkají za prvé operací, které prováděl parlament. A mm, Tady nás v podstatě nic nezneklidnilo, zde nejsou věcné chyby v operacích parlamentu a pokud jde o systémy vnitřní kontroly, tak rovněž zde e, vidíme pozitivně tyto systémy v parlamentu a nyní, pokud jde o konkrétní audity, šetření, která jsme provedli, my jsme zde našli jeden případ e, neregulérně provedené zálohy a musím říci, že reakce parlamentu nás zcela uspokojila a tudíž eh, nebyl problém. A nyní pokud jde o eh, reakce na naše doporučení, připomínky, na naše připomínky, zde jsou čtyři oblasti. Nejprve je to otázka eh, eh, mm, toho, že parlament eh, neaplikuje stejně nařízení jako ostatní instituce, dokonce zde je i před soudním dvorem jedna věc, která se týká Eh, tohoto a jakmile budeme mít soudní rozhodnutí, tak bude řešení. Až do posud Evropský parlament nadále aplikuje eh, nebo vykládá nařízení po svém svým způsobem. A druhá otázka se týká eh, paušální výplaty na ubytování, takže paušálních nárad za ubytování. Zde asi víte, že Evropský parlament neaplikuje hm, tak jak i účetní dvůr ho vlastně k tomu vyzval. To znamená, eh, ne individuálně tyto náklady a mm, mm, mm, tedy tak, jak by parlament měl, ale vyplácí paušály z důvodu úspor a z jiných důvodů, které parlament eh, vysvětlil ve své odpovědi. Zde lze skonstatovat, že jsme vyvinuli určité úsilí, abychom si to vzájemně objasnili, ale otázka není vyřešena. Účetní dvůr očekává, že parlament změní v tomto smyslu finanční nařízení nebo tedy příslušný statut, tak aby se ta otázka jednou provždy vyřešila. A nyní čtvrtý bod pardon, třetí bod, co jsou mm, ty náhrady ne, nebo odměny eh, asistentů. Zde vidíme mm, pozitivní vývoj. Tato otázka se týká eh, těch náhrad vyplacených v letech 2004-2007 a skonstatovali jsme, že zde parlament mm, Eh, udělal velký pokrok a prověřuje doklady, které eh, předkládají dotčení eh, poslanci. A nyní, pokud jde o ten čtvrtý bod, to je ten penzijní fond pro poslance. Zde účetní dvůr ve své zprávě zveřejnil tu částku deficitu v tomto fondu. My jsme to porovnali s závazky Eh, které eh, nese tento fond vůči členům zde. Parlament eh, se snaží snižovat tento deficit a my jsme vyzvali parlament, aby si provedl studii, tedy matematicko-pojistnou studii, jaký by byl dopad těchto opatření na závazky, zda by byly schop, byl by byl schopen je splnit. Děkuji a nyní dám slovo panu Pitelovi, místo předsedovi parlamentu, který má na starosti rozpočet instituce. Prosím, pane místo předsedo. Děkuji, pane předsedo. I jménem kolegy Vydala Kvadrase, který se mnou spolupracuje, který také má na starosti od rozpočet, tak především já zde bych chtěl přivítat vás i zpravodaje, kolegu Stase, místo předsedy Eh, mm, výboru všechny kolegy, kteří mají na starost rozpočet, všechny členy výboru a eh, s řadou z nich jsem měl to potěšení spolupracovat i v minulosti. A měl jsem mimo jiné i potěšení být členem tohoto výboru na začátku, tady mé parlamentní zkušenosti, asi před deseti lety. A Mm, mám dobré vzpomínky. Dnes mám sebou generálního tajemníka Klause Veleho, pana eh, doktora Roberta Galvina, který je interním auditorem parlamentu a máme zde i pana Joannise Sarmase, který je z účetního dvora, který právě zde eh, eh, vyjádřil svůj úsudek. Já jsem hrdý na to, že mm, pokud je o rozpočet parlamentu a jeho plnění, tak mm, hodnocení je pozitivní. A to z jednoduchého důvodu. My nemůžeme požádovat po ostatních, aby byli transparentní, aby mm, se chovali tak, jak mají k výdajům, kdybychom to nedělali my v první řadě. A my v průběhu let jsme ukázali, že jsme transparentní a že jsme dosáhli dobrého standardu našich výdajů, které jsou prováděny správně. A asi jak víte, to je již druhý rok, kdy místo předseda parlamentu se účastní slyšení o absolutoriu. A eh, já myslím, že je třeba se na to podívat eh, z pohledu dobrých vztahů, které má úřad eh, Byra předsednictví s výborem Kokobu a s výborem KOBu. Cílem dnešní rozpravy je analyzovat plnění rozpočtu za období 2008 a hm, e, rozhodnutí, která byla přijata v parlamentu, která měla dopad na rozpočet samozřejmě. A zde hm, e, e, hm, zde jde o to, že rozpočet tedy eh, musí být řádně plněn. A dovolte pár obecných údajů. Pokud jde o definitivní eh, položky, tak ty eh, činily miliardu 400 milionů zhruba euro. A pokud jde o položky, tedy o těch, těch to před těch miliarda 400 to představuje 97% definitivně vyplacených položek. Pokud jde o platby, tak to bylo, eh, to bylo vyplaceno tedy 97% závazku a pokud jde o automatický přesun, eh, tedy znamená to, co bude vyplaceno v roce 2009, tak to je 96 eh, milionů euro a pokud jde o neautomatické přenosy do roku 2009, tak to eh, představuje eh, eh, to představuje 8 tisíc. A nyní mm, je eh, pravda, že 3% eh, eh, ještě tedy nebyla definitivně vyplaceny. Takže vidíte, že plnění rozpočtu parlamentu bylo velice efektivní, většina rozpočtu byla realizována, na 97% jsme splnili rozpočet. A nyní já se omlouvám, tak Nyní eh, dovolte, abych eh, eh, vám řekl, jak je to s plněním rozhodnutí Byra parlamentu pokud jde o výdaje. Takže 14. ledna 2008 Byro, jako každý rok, rozhodlo, že že bude, bude tedy vyčlení položku eh, pro eh, bývalé poslance a eh, dále byro i odsouhlasilo návrh konference předsedů, které se týkalo prostředků pro položku 4000, to je rozpočet na fungování politických frakcí a to má dopad na rozpočet 30. Eh, ledna byro odsouhlasilo eh, návrh kvestoru o zvýšení výdajů na asistenty hm, poslanců na rok 2008, eh, což je o 1400 euro na každého poslance, počínaje tedy rokem 2008, což má dopad na rozpočet 13 milionů a v únoru 2008 bylo odsouhlasilo Eh, rozhodnutí mm, pro financování evropských politických stran, což mělo dopad na rozpočet asi ve výši 10 milionů. Potom i odsouhlasilo návrh pořídit si nemovitosti eh, Sweet Square v Londýně, kde bude sídlit informační kancelář Evropského parlamentu, což představuje i rekonstrukční práce eh, 35 milionů euro, dopad na rozpočet eh, 35 milionů euro a zdůrazňuji, že toto pořízení, jako ostatní pořízení nemovitostí, to znamená i e, úspory nákladů na pronájmy nemovitostí, protože my jsme dříve platili velké nájemné, vlastně to by nás stálo o 17 milionů více na 20 let a úřad předsedy také potvrdilo rozhodnutí z roku 2007, to znamená i e, e, zvýšit kapacitu budovy Winston Churchill ve e, Štrasburku, což má dopad na rozpočet ve výši milionu 200 tisíc euro, což jsou náklady na přestavbu nebo rozšíření budovy. Já zdůrazňuji, že toto i odsouhlasil eh, eh, rozpočtový výbor, který to odsouhlasil eh, v květnu 2008. Dále také i předsednictví na základě žádosti kancléře, kdy, který nás informoval o pronájmu budovy v Bruselu, tak my jsme přijímali nezbytné formality, abychom podepsali smlouvu na 99 let. E A také i jsme tedy Eh, my jsme podepsali eh, notářskou listinu, eh, která se týká pronájmu na 99 let, což mělo dopad na rozpočet a my jsme tedy museli zvýšit rozpočet o 18 milionů euro a my jsme tedy také i rozpočtový výbor mm, toto odsouhlasil. Potom 8. března 2008 byro odsouhlasilo Eh, že na pět let v Bruselu eh, se mm, pronajme informační kancelář, která má plochu 250 metrů čtverečních, což má dopad na rozpočet 396 eh, tisíc euro. 9. dubna 2008 byro odsouhlasilo financování z to pořízení tedy uměleckých děl. Potom eh, v, potom v květnu 2008 na základě eh, návrhu kvestoru byro odsouhlasilo to, že eh, se i zvýší rozpočet na návštěvy, eh, na, ten, na návštěvníky ve Štrasburku, což znamená úpravy i parkování pro ně, což má dopad na rozpočet ve výši 95 eh, eh, tisíc euro. A toto rozhodnutí se netýká e, e, vlastně ale roz, e, rozpočtu 2008, protože zatím ještě probíhá studie, ale bude to zakomponováno do rozpočtu na 2009. I byro rozhodlo, že zde v parlamentu uspořádá světovou konferenci o e-parlamentu, což je rozhodnutí z roku 2008, tak znamená společně jsme se rozhodli uspořádat tuto konferenci v sou, eh, i v součinnosti s Meziparlamentní unii, což eh, znamená i eh, dopad na rozpočet 323 tisíc. A um, úřad předsedy také i přijal rozhodnutí o uh, o rozho, rozsouhlasil zpráv, odsouhlasil zprávu, která se týká asociace bývalých eh, poslanců, kdy jsme rozhodli ukončit subvence, které se mm, poskytují této asociaci nebo poskytovali. A potom eh, v červnu 2008 jsme odsouhlasili, že eh, pronajmeme kancelář, informační, informační kancelář v Miláně, což má dopad eh, eh, na rozpočet 140 tisíc euro a potom v červnu hm, jsme odsouhlasili jednomyslně v červnu, eh, že organizujeme rozšíření, rozšíření budovy v Lucembursku, v Lucemburku, což má dopad, nulový dopad na rozpočet, poněvadž toto rozhodnutí nemá zatím dopad na rozpočet. Rozpočtový výbor byl konzultován ve smyslu finančního nařízení. A bylo také přijalo rozhodnutí, že pronajme eh, budovu B, mm, prezident B. West v Lucemburku, což je vlastně budova, taková záložní budova, protože se eh, čeká tedy na eh, do, k dokončení naší budovy, což nemělo dopad na eh, rozpočet na eh, rok 2008, ale bude to mít dopad na rok 2008 a 7. července 2008 byro přijalo rozhodnutí o subvencování mm, mm, mm, politických stran na základě návrhu generálního tajemníka roka, což má dopad eh, na rozpočet 4 miliony 200 tisíc euro. A úřad předsedy také i eh, rozhodl, že eh, se mm, pronajme prostor v Bukurešti, mm, to je ten Evropský dům, kde bude také sídlit Evropská komise a Evropský parlament v Rumunsku, což má dopad 450 eh, tisíc euro na rozpočet. Úřad předsedy také přijal rozhodnutí, že uzavře mm, že ty, byro eh, odsouhlasilo zprávu o subvencování politických stran, a což mělo dopad na rozpočet eh, více než milion euro. Byro také odsouhlasilo Eh, uzavření eh, eh, bo vzalo do úvahy eh, finanční výkazy a účetní uzávěrky politických stran a byro povolilo EPP, aby do účet, účtu eh, za rok 2007 dali určité personální eh, výdaje, které měli v roce 2007, které byly tedy fakturovány po lednu 2008 zde hm, pod, potom se eh, Potom byly, eh, byly tedy uzavřeny účty dalších politických stran. Úřad předsedy také povolilo podepsat mm, smlouvu o eh, kupní smlouvu, která se týká vídeňské kanceláře, kde bude informační kancelář, což má dopad na rozpočet 27, 26, více než 26 milionů euro a zde i e, e, rozpočtový výbor ale podal požadavek o e, storno, což bylo odsouhlaseno, takže zde jde o prostředky, které byly vlastně přeneseny z rozpočtu roku 2007. Dále v září 2008 byro rozhodlo, že prodlouží pronájem budovy v Londýně, kanceláře v Londýně. Queen, Han, Queen Anne Gate. A, mm, Eh, do té doby, než se mm, přestěhujeme do nových prostor. Eh, to prodloužení smlouvy bude na dva roky, eh, tedy do roku 2011, s tím, že lze smlouvu ještě prodloužit. A mm, což má dopad na rozpočet více než 80 tisíc ročně. Mm, a e, to bude mít dopad tedy na rozpočet v roce 2009-2010. Dále v říjnu 2008 e, byro e, Mm, podepsalo smlouvu na používání budovy Virc. Eh, počínaje 1. červencem 2010, eh, a což nemá tedy samozřejmě dopad na rozpočet na rok 2008 a vlastně tak eh, parlament ročně uspoří 400 tisíc euro na daních a poplacích a také v roce, na podzim 2008 byro rozhodlo, že vyšlení další eh, prostředky na financování komunikační osvětové kampaně na rok 2009 a na to byly vyčleněny další 4 miliony z rozpočtu z roku 2008 a to z DG.com. Dále i e, e, Ehm, byl v tomto konzultován rozpočtový výbor podle zavedené procedury. Ehm, a i rozpočtový výbor byl konsultován ehm, i rozpočtový, rozpočtový výbor toto odsouhlasil. Potom v listopadu 2008 i byro Eh, vzalo do úvahy eh, plnění rozpočtu za běžný rok a i eh, navrhl mm, mm, členským rozhodlo byro, že znovu ve formě storna vyčlení 2 miliony euro, eh, které budou dány do rozpočtu DG.com na rok 2008 pro účely té informační eh, kampaně, která se bude provádět v roce 2009. 6 milionů eh, bylo dále vyčleněno na aktivity politických skupin. Dále i zbytek bude potom dán k dispozici a ten bude anulován a bude vrácen členským státům. Dopad na rozpočet je tedy 8 milionů. Dále eh, eh, v 13.12.2008 byro odsouhlasilo výdaje na poslance, eh, zvýšení výdajů na poslance, což zatím ale nemá dopad na rozpočet v roce 2008, přesto bude týkat až následných rozpočtů. Dále i byro Eh, eh, rozhodlo o subvencích pro asociaci pro poslance na rok 2009. Dále také i byla vyčleněna částka eh, pro asociaci pro bývalých poslanců, což je ve výši 70 eh, tisíc euro, ale to nemá dopad na rozpočet na rok 2008, protože toto bude plněno až z rozpočtu z roku 2009. Byro také rozhodlo, že eh, podle článku 2.1.6 eh, finančního nařízení, mm, který se týká využití rozpočtu, že to se neplatí, toto neplatí na tu částku, která byla rozhodnuta, že bude přenesena do rozpočtu na rok 2009. Dále bylo rozhodnuto, že politické frakce budou povinny využít tyto eh, částky, které byly vyčleněny navíc do března roku 2009. Je budou muset vyčerpat dále. Byro i rozhodlo, že vyčlení další prostředky pro různé delegace, výbory a další. Jsou to takové malé e, sumy ve výši několika tisíc euro, takže já zde nebudu je e, vyjmenovávat, e, toho vás ušetřím. A zde já samozřejmě nechci ubírat čas na, eh, který je třeba vyčlenit spíš na tu serióznější debatu. Já se omluvám eh, za ten dlouhý výčet různých čísel a položek, ale to byla moje povinnost to učinit zde. Generální tajemník ale zodpoví potom na vaše faktické otázky. Děkuji, pane předsedo, a dřív než dám slovo generálnímu tajemníkovi, tak eh, bych chtěl dát slovo panu Robertovi Galvinovi, který je interním auditorem Evropského parlamentu. Uh, pane předsedo, uh, vážení členové tohoto výboru, nejprve bych chtěl, pane předsedo, poděkovat za tuto příležitost, kterou jsem dostal, abych předložil svou výroční zprávu za rok 2008. Schválil jsem tuto zprávu v červenci eh, minulého roku, po té, co jsem um, toto konzultoval se, se generálním tajemníkem. Um, interní audit byl eh, vyžádán, uh, tak aby byl předložen institucím. Je to výroční zpráva, která nám ukazuje uh, celou um, mnoho interních auditů. Jsou tady doporučení, která byla předložena a stejně tak jako kroky, které byly učiněny k těmto doporučením. Takže předmětem této zprávy je, jsou aktivity interních auditorů v roce 2008 ale zároveň bych rád připomněl, že interní audit je nezávislá eh, aktivita. Eh, především eh, má být poskytnuto ujištění institucím, je to otázka řízení rizik a tedy máme přidat, jako vytvořit přidanou hodnotu a e, na pomoci spolupráci mezi jednotlivými institucemi. E, to znamená, že cílem je posouzení, e, jde o poskytnutí nezávislého stanoviska a učin z toho závěr. Mají se zjistit nesrovnalosti, interní audit má předložit doporučení pro možná zlepšení nebo možné kroky. A to tím, že se neustále budou vést konstruktivní konzultace, snažíme se dosáhnout dohody Eh, s ostatními institucemi eh, a mm, eh, je tady deset profesionálních auditorů, kteří pracují a další pracovníci, tito, vykon, tito pracují na těchto auditech Eh, zpráva popisuje, jak interní auditoři eh, co plánovali na rok 2008. To bylo navrženo na základě eh, vytvoření prioritních oblastí, na základě vytvoření rizikového profilu. V roce 2008 IAS provedl celou řadu auditů v různých oblastech a výsledkem bylo schválení nebo návrh 17 zpráv. Teď podám krátký popis tím, že začnu dvěma audity je to oblast, která pokrývá eh, eh, veškeré mm, mm, oblasti eh, jde o to zjistit, jak se parlament vyrovnává, jak zachází s fakturami, s podklady. Důležitost tohoto procesu byla zdůrazněna změnou pravidel na začátku roku 2008, kdy v určitých eh, podmínkách mm, eh, se eh, je tady nutné napravit některé chyby se spožděných platbách. Mm, závěrem auditu bylo, že se musíme podívat na prodlení, který by bylo možné se vyhnout. Mm, zároveň tady musí být udržena klíčová účetní kontrola. Abychom mohli pokryt tyto otázky, tak navrhujeme různá opatření, jak racionalizovat a jak urychlit tyto eh, žádosti o platby. Měli bychom decentralizovat zodpovědnost, poskytovat data schvalujícím úřadům a oddělením a měli bychom eh, začít s elektronickou eh, validací tak, aby bylo vylepšena urychleny platby. Zpráva také ukazuje, že změna pravidel, mm, že ty instituce už učinila opatření, aby, pro, aby zlepšila propočty, aby zlepšila návrhy, aby také vyškolila Eh, zaměstnance. Je pak tady potřeba dalšího vyškolení a zpráva také eh, říká, že učinila kroky, aby toho dosáhla. Eh, poslední informace nám ukazují, že ještě zapotřebí něco udělat v základních otázkách, například revize elektronického validace různých platebních příkazů a interní audit chce i nadále toto sledovat v roce 2011. Druhá, druhý audit přes veškerá oddělení mluví o dlouhodobých smlouvách ve všech generálních eh, ředitelstvích eh, ve svém eh, rozhodnutí při udělování absolutoria. Tady jde o implementaci rozpočtu 2004. Ehm, parlament chce, aby bylo zlepšeno dlouhodobé smluvní závazky. Audit potvrzuje celkovou ehm, přiměřenost kontrolních postupů a tak ehm, je stanoveno, že se smlouvy by měly začlenovat různá nezbytná opatření, možnost také ukončit smlouvu. Také byla identifikována řada otázek, které kterým bychom se měli ještě věnovat. Mm, jedná se o dlouhodobé rámcové smlouvy, které jsou v současné době vyloučeny eh, ze eh, požadavků eh, a jde o pravidelnou revizi jednotlivých podmínek těchto smluv. Zvláště jsou to sektory, ve kterých dochází k rychlému vzestupu cen. Audit také zjistil, že je zapotřebí racionalizovat některé požadavky ve smlouvách tím, že třeba tady se podíváme na smlouvy, kde existuje určité vystavení riziku a také tady musí být zapracovány možnosti obnovy některých smluvních doložek. Toto chceme sledovat i v příštím roce. Teď další oblasti, které byly auditovány, byly auditovány v roce 2010. Máme tady eh, středně dobou eh, strategii kontroly eh, výdajů. Ehm, jsou tady, je tady 20 celkových, ehm, celkových ehm, výdajů. Když se podíváme na první vyhodnocení kontrol v této oblasti, to je to, co vyplynulo z naší práce 2007. Druhý audit v roce 2008 se soustředil na určité rizikové oblasti, které byly byly první posouzení obsazeny. Hlavním cílem bylo verifikovat um, um, um, práva, eh, definovat práva eh, zaměstnanců a to, k tomu by mělo dojít nezávisle. Audit také eh, se dívá na to, jestli nový systém IT pro personální data, kterému říkáme Streamline, poskytuje správné řízení v této oblasti. Audit potvrzuje možnému vystavení se riziku, to je to, co bylo identifikováno dříve, a bylo zjištěno, že v řadě případů rizika skutečně nastala. Eh, je tady ještě velká, velká nutnost mm, vy, vylepšit tuto oblast, mm, například dvojí platby mm, eh, nebo některé příplatky na eh, cestovné. Tady je zapotřebí velkého zlepšení. Strukturovanější výměna informací s ostatními institucemi je také nezbytná, tak abychom snížili takováto rizika. Je tady potřeba včas včasného a pravidelného sledování eh, třeba práce přes čas, eh, třeba příspěvky nebo příspěvky na děti a podobně. Je zapotřebí vypracovat kritéria tak, abychom mohli eh, tento systém vylepšit. Audit rovněž zjistil, že přístup poskytování dalších příplatků pro asistenty ještě tady, tady to není v souladu se služebním, s požadavky obsaženým ve služebním řádu. Musíme eh, se zabývat i dalšími aspekty, eh, včetně lepší dokumentace, striktnějšího vymezení povinností, zlepšit monitorování a také lepší kontroly eh, přesnosti dat. Abychom mohli zvládnout všechny tyto otázky, interní audit se dohodl na akčním plánu pro každého zaměstnance a ten by měl dokončen do konce roku 2009. Toto pak bude na, pro následovat i v dalším roce. A teď další hlavní úkol. Od sválení sdělení interní auditoři dávají eh, prioritu eh, dalšímu eh, sledování decentralizaci kontrolního rámce. To jsou pravidla, která pochází z roku 2003. Původní rámec z roku 2003 a 4 pokrýval veškerá oddělení a služby institucí. Bylo tady 14 zpráv předloženo, byly to dohodnuté akce, jednak šlo o zlepšení celkové úrovně naplňování požadavků požadavků, které byly obsaženy v těchto zprávách a potom eh, dosažení eh, klíčových cílů, které byly stanoveny ve zprávách. V roce 2006 IIS mm, eh, provedl další následné audity a to tak, mm, jak, jak se tím jednotlivá oddělení zavázely. No, to nám ukázalo míru implementace asi 50 Eh, vedení se dohodlo na revidovaném časovém plánu jednotlivých akcí. 18 eh, oblastí bylo definováno jako kritických, mm, vysoce rizikových. V roce 2007 IIS inicioval druhou sérii následných auditů, které byly dokončeny v roce 2008. Eh, celkový výsledek vypadá tak, že 80 původních akcí bylo implementováno. A výsledkem toho je, že většina oddělení vylepšila své systémy interního kontrolního systému a to významným způsobem. Počet nedokončených kritických akcí byl snížen eh, eh, z 18 na 4 a to všechno se týká jednotlivých oddělení eh, která v současné době jsou předmětem specifických auditů. A teď se krátce vrátím k dalším oblastem, eh, s kterými se začalo v roce 2008 a eh, byly ukončeny 2009. Rád bych se zmínil o eh, dalších auditech v oblasti zadávání veřejných zakázek nebo audit parlamentní politiky v oblasti budov. Chceme se soustředit na posuzování potřeb ubytování jednotlivých zaměstnanců. Dále je to audit o hm, aplikacích IT a procesech s tím spojených. A na závěr. Interní audit um, v roce 2008 ukázal um, na celkový rámec interních kontrol. Většina oddělení by zlepšila úroveň uh, um, sladění požadavků a také bylo dosaženo standardy. Mm, e, ještě jsou tady zbylé oblasti, e, které se e, vztahují k určitým rizikům. Interní auditoři tomuto dávají prioritu. Je také je tady také eh, pokrok na, určitě na různých úrovních, eh, týká se to externích pracovníků a také eh, zlepšení při stanovování požadavků, ale zřízení institucionálního přístupu, širokého přístupu, dále identifikace některých oblastí zůstává i nadále prioritou, stejně tak jako rozvoj a implementace harmonizovaného přístupu a posuzování a analýza rizik. Chci, abyste, eh, se eh, eh, bychom si uvědomili, že implementace tohoto rámce je 2000, rok 2010, je to naší velkou prioritou a jediná další otázka, mm, kterou jsem ještě zmiňoval, je to, že práce auditorů v roce 2010 ukáže potřebu prioritizovat obnovu finančního rozpočtových informací a jejich aplikací. To je to, e, co používá schvalující úředník. E, chci říci, e, že jsou tady další struktury, a na závěr bych ještě rád eh, poděkoval členům eh, auditorního panelu, současnému generálnímu tajemníkovi, jakož i jeho předchůdci a také děkuji všem eh, schvalujícím oddělením za vynikající spolupráci v roce 2008. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní předám slovo panu generálnímu tajemníkovi Klausovi Velemu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v této funkci od 16.3.2009 a proto je toto mým prvním mým výstupem před tímto grémiem. Od roku 2007 do roku 2009 jsem byl šéfem kabineta předsedy a od roku 2004 generálním ředitelem výboru pro oblast e, interních politik. To znamená, v roce 2008 jsem tuto funkci nedostával, přesto je to v mé odpovědnosti. I když jsem v této funkci nebyl, já jsem následníkem Haralda Römera, který odešel mezi tím do důchodu a proto e, mou povinností je aktivně sledovat tento proces. Nejdříve bych učinil několik poznámek e, zprávě účetního dvora pro rok 2008 a ke klíčovým bodům, o kterých hovořil pan Samas, protože si myslím, že je dobré, abychom opravdu některé poznámky vyslovili veřejně. On se věnoval čtyřma, čtyřem tematickým oblastem. Já chci v této souvislosti mu poděkovat za skvělou spolupráci a za možnost intenzivního, hm, intenzivní výměny informací šlo o dobrovolní pezní fol statut zaměstnanců a faktor multiplikace a další témata. Děkuji také za to, že pan Samas jednoznačně uznal pokroky, ke kterým jsme dospěli v roce 2008 v těchto oblastech. Zaprvé se chci věnovat statutu asistentů. Jak všichni víte, zavedli jsme zcela nový systém, byl vyučtování asistentů, a to jak lokálních, tak akreditovaných asistentů. A myslím si, že je důležité zde poukázat na to, že základem pro toto rozhodnutí byla zpráva o udělení absolutoria v roce 2006, kterou vypracoval e, výbor Kokobu. A právě tato zpráva byla základem pro stanovení osmi obsahových kritérií, které navrhl předseda Byru tato kritéria vedla k vypracování nového systému a byla přijata předsednictvem. Znamená to tedy, že pokud máme pokrok a máme nový systém, tak jsme za to vděční právě i práci tohoto výboru v minulosti a samozřejmě také ochotě předsednictva přijmout tuto práci a její výsledky za základ pro své vlastní rozhodnutování. V tomto roce, když tedy jsme přistoupili k implementaci, tak bylo důležité odstranit jisté nesrovnalosti v systému, aniž bychom ovšem spochybnili systém jakožto celek. Zejména se jednalo o um, o problematiku uhrazování cesty pro asistenty, potom o problematiku onemocnění asistenta, kde již po dvou měsících máme rozumné zabezpečení asistenta a jeho rodiny v případě onemocnění asistenta. Pak zde máme jasné pravidla pro zaměstnávání rodinných příslušníků. Zde máme možnost mít eh, jednoměsíční příspěvek na asistenta, který je možné převést do dalšího roku a také jsme se snažili snížit ne, eh, ne, zbytečné administrativní eh, výdaje pro lokální um, asistenty, kde jsme zavedli a paušálu na cesty ve, vý, ve výši 100 euro. Co se týče dobrovolného penzijního fondu, i zde došlo k důležitému rozhodnutí předsednictva. Na začátku roku 2009 se ukázalo, že penzijní fond má velké velké mezery, které se týkají vypočítávání a to proto, protože teprve na konci takovéhoto fondu víme, jak tedy vypadá ta skutečná mezera, která se týká pokrytí. Předsednictvo se rozhodlo, na rozdíl od jeho rozhodnutí v minulosti, že nechce žádný dodatečný příspěvek ze stávajícího rozpočtu parlamentu, proto aby byla eh, zamezeno tato mezeře v tom pokrytí. My jsme přistoupili k novým pravidlům, která to vyřeším. zejména jsme zvedli eh, věk ze 60 na, eh, let na 63 roky a dále jsme zavedli možnost eh, doča- předčasného důchodu z tohoto fondu. Bylo. Pak zde máme ještě další opatření pro zabezpečení likvidity předseda vyzval fond, aby sledoval obezřetnou investiční politiku, zejména aby se nepouštěl do riziku měnových rizik. Dále právní služba jasně poukázala na to, že během let, aby na základě propojený mezi parlamentem a penzijním fondem, pro v případ, že by došlo v někdy vyčerpání prostředků fondu, takže zde by parlament měl závazek, by byl zavázán v tom smyslu, že by převzal vyplácení, které plyne z penzijních nároků poslanců. To je tedy taková jasné vyjasnění, to jasný závazek, které převzalo předsednictvo a je to také důležité pro jasnost rozpočtu. Pokud tedy máme takovýto závazek, tak tento závazek je nutné ke konci roku vykázat transparentním způsobem, tak aby bylo jasné, jakým budoucím rizikům může náš rozpočet čelit a bude je muset pokrýt. Co se týče náhrad na cestovní výdaje, tak zde došlo k dobrému dialogu s účetním dvorem. Předsednictvo nadále obhojuje skutečnost, že dosavadní pravidla v oblasti pravidla pro úředníky nestačí, protože nezohledňují dostatečným způsobem specifickou situaci parlamentu. Ta spočívá v tom, že polovina zaměstnanců je činná v Bruselu a druhá polovina je činná v Lucemburku a že jsme ze smlouvy zavázáni k tomu mít, míti a ponechati polovinu našich zaměstnanců v Lucemburku a zároveň jsme zavázáni, máme povinnost jednou měsíčně jezdit do Štrasburku, tedy musíme či smíme jezdit do Štrasburku podle toho, jak se to interpretuje. Tedy proto je nutné zohlednit zvláštní situaci parlamentu a dříve nedocházelo k odpovídajícímu zohlednění a proto je tedy důležité v rámci dalšího přizpůsobení staff regulations, aby zde došlo k korekci, aby se jasně rozlišovalo mezi misemi mimo pracovní místa parlamentu a e, jízdami, které, e, ke kterým dochází tedy v rámci návštěv tří obvyklých pracovních míst. Já tedy doufám, že k tomu dojde, že dojde k odpovědícím úpravám, které jsou nutné a pravděpodobně je možné, že by k tomu mohlo dojít v rámci e, změn, ke kterým dojde pro diplomatickou službu. My jsme tedy také přizpůsobili odpovídající pravidla a zohlednili jsme i dřívější kritiku interního auditora. Vyřešili jsme problémy, na které poukazoval. jedno se to zejména paušálního vyplácení, dodatečného dne při příliš pozdním či eh, práci, která, ke které dochází příliš pozdě, příliš brzy ráno. Eh, co se týče multiplikačního faktoru, tak tady nemáme jednoznačnou interpretaci a eh, co se týče interpretace komise, tak ta pro nás také nemůže být zde vodítkem, protože komise svou vlastní praxi, své chování měnila během let. To, co nyní pokládá za správné, na začátku za správné nepokládala. Tedy jsme opravdu odkázani na to, aby jsme dostali jasná pravidla pomocí soudního procesu a teprve, když je budeme mít, tak si musíme rozmyslet, k jakým důsledkům toho pro nás povede. To jsou tedy, to je tedy to, co jsem chtěla, chtěla říct ke zprávě účetního dvora. Nyní chci říct několik slov k slabým a silným stránkám v parlamentu, tak jak jsem se s nimi mohl seznámit od té doby, co jsem ve funkci, tedy od 16. března. Samozřejmě, když se člověk připravuje na takovou tu funkci, tak se musí intenzivně zajíba, zabývat tím, jakým způsobem je práce instituce organizována, jak tedy co se týče organogramu, tak eh, různých postupů a procesů. Pro mě bylo relativně brzy jasné, že je zde potřeba určité věci změnit a že ta potřeba je naléhavá a týká se to oblasti bezpečnosti budov a personálu. Nastoupil jsem do své funkce, jak jsem ji říkal, 16.3. a 23.3. jsem pre, předsednictvo navrhl restrukturizaci v těchto oblastech. Předsednictvo je mé návrhy přijalo, přijalo 1. dubna. Proč nejdříve oblast bezpečnosti? V oblasti bezpečnosti parlament zaměstnává více než 800 externích pracovníků. Máme je to tedy obrovský rozpočet, který spravujeme a všichni dobře víme, že pokud dochází k problému v této oblasti, tak je to pro nás velice rizikové a může to velice poškodit náš, eh, <clears throat> náš obrázek, naše instituce. Předsednictvo tedy se rozhodlo, že z toho udělá ředitelství. Máme výběrové výběr, řízení na ředitele, který, které právě probíhá. Je to nejenom interní, ale i externí řízení, abychom měli co největší možnou možnost výběru nového ředitele. A budou provedené také interní expertízy dodatečnými dodatečnými administrátory. V oblasti budov se ukázalo, že naše struktury neodpovídají požadavkům a to z několika hledisek. Jednak jsme se dostatečně nevěnovali údržbě budov a víme, že e, naše budovy, možná ještě tě prostě tedy vypadají jakožto nové, ale bohužel stárnou, takže by to mohlo vést ke konkrétním problémům. Máme zde konkrétní případy jako propad stropu v plenálním sále ve Štrasburku, kde se jasně ukázalo, jaká rizika podstupujeme, pokud nebudeme tomuto tématu věnovat dostatečnou pozornost v rámci organizační struktury jsme to již zajistili systematicky e, rozlišujeme mezi novými aktivitami a udrž, aktivitami, které se týkají údržby, protože správní požadavky jsou v těchto oblastech e, i rozdíle. Pak jsme zavedli centrální finanční management. To bylo také velice důležité, bylo to naléhavé téma. A navedli jsme program, který byl přijat plénem a samozřejmě nejdříve rozpočtovým výborem. Tento program nám umožňuje mm, provádět dodatečné expertízy, tak abychom mohli příspěvky externích expertů odpovídající způsobem sami vyhodnocovat. Pak je velice důležitá ještě jedna věc. Máme velký projekt nových staveb v Lucemburku, kde tedy chceme, aby všechny budovy byly na jednom místě. V oblasti personálu máme novou strukturu, tedy navrhli jsme novou strukturu, která bude mít tři ředitelství. A pro rozpočtovou kontrolu je pravděpodobně důležité toto. Jedno ředitelství slučuje všechny funkce, které se týkají přizpůsobování statutu a e, individuálních práv. Doufáme, že tím zajistíme, abychom měli jednotné uplatňování statutu a interní auditor poukázal na to, že 20 nákladů v oblasti mm, personálu se stává z individuálních nároků, které musí být tedy vždy jednotlivě určeny. Proto máme zde jednotlivého provádění a generální ředitelství které spravuje největší podíl rozpočtu, je právě u nás generální ředitelství pro personál. A ještě další poznámka, kterou bych rád učinil, také se týká zprávy, je tato. Měli bychom se zabývat tím, jak vypadá takové správná rovnováha mezi tím, co eh, se budeme snažit zvládnout sami v rámci našich, našich vnitřních sil a co bychom měli outsourcovat. Takže je to opravdu ta otázka takové té správné vyváženosti, té rovnováhy. Já si myslím, že v oblasti bezpečnosti, v oblasti budov a také v oblasti informačních technologií jsme možná příliš eh, outsourcovali a že potřebujeme mnohem více interních kapacit a kontroly. Na druhou stranu jiné oblasti, například jazyky, překládání. Zde bych řekl, že možná máme dodatečné možnosti, když se zejména, když se podíváme na náklady za překlad a v mé zprávě toho můžete nalézt, tam stojí, že interní překlad je asi tak třikrát dražší než externí překlad. Na druhou stranu interní překlady mají často lepší kvalitu než externí překlady, to si musíme také uvědomit. A Interní auditor také poukázal na to, že musíme rozhodně investovat eh, do systému řízení informací, tak aby dokázalo ke správné alokaci prostředků. A já jsem se velice divil jedné věci, totiž, že zde nemáme žádné oddělení, které by bylo odpovědné za interní organizaci. A možná ještě dvě klíčová témata. A zde vím, že zpravodaj o ně má veliký zájem. To první je veřejné zakázky. Máme zprávu interního auditora, že tento rok je to velice důležité. Jedna z jeden oblast je již eh, uzavřena, pak se máme oblast vyhodnocování a myslím si, že můžeme ale již nyní učinit jisté závěry. Jednak eh, jasně se ukázala slabá místa systému. A ty se táhnou celou celou tou procedurou. Začíná to plánování, pak specifikací, pak vyhodnocováním a táhne se to až do komunikace. Výhodným bodem problému je z mého pohledu plánování. Máme slabá místa v plánování, naše aktivity a výdaje, těch se to týká, těch nespecifických, eh, to slaviny nejsou slabiny, které by se týkaly z těch eh, jasných oblastí. To jsou prostě slabiny v organizaci jako takové. V létě jsem inicioval administrativní program 2009 až 2011, který zahrnuje všechny generální ředitelství. Je to plánovací proces, který se bude týkat období 12 let a já doufám, že se nám tímto způsobem podaří vyřešit mnohé z těch slabých míst. Zároveň je ovšem důležité mít odpovídající plánovací a koordinační procesy na politické úrovni. A to platí zejména pro velké mm, oblasti, oblasti velkých výdojů, jako jsou budovy a informační technologie. Předsednictvo se zavázalo, že do března předloží eh, výboru pro rozpočet střednědobou strategii pro budovy a střednědobou strategii pro informační technologie a ty potom budou základem pro plánovací procesy ve správě. Pokud si budete přát, tak vám k tomu rád postiknu více detailů, zejména eh, k, obla- eh, k té problematice těch budov, ale obávám se, že k tomu nemáme dnes dost času. Druhá věc, řízení rizik parlamentu to bylo poměrně sporné, tedy ne, zda ho máme mít, ale pod co má spadat. Někdo hovořil, že by to mělo být eh, DG finance, někdo jiný řekl, že by to mělo být DG předsednictvo. Generální ředitelství finance, kdyby to tam tedy spadalo, tak by to zase zejména vypadalo tak, že by se jednalo zejména o finanční rizika, ale tak tomu není. Řízení rizik má nejenom rozpotnávat finanční rizika, ale také a právě i nefinanční rizika. Pokud bychom to dali do generální ředitelství předsednictví, tak by se pravděpodobně vycházelo z fyzických rizik pro osoby a budovy a tím to způsobem by se ta koncepce také zúžila. Proto jsem se rozhodl, protože je to v podstatě v konečné plantosti mé, má odpovědnost, vytvořit novou funkci, která bude spadat přímo do mé působnosti, nezávisle, ovšem centrálně. Je důležité, že eh, osoba odpovědná za řízení rizik je odpovědná za horizontální rizika a generální ředitelství potom budou i nadále vyhodnocovat svá specifická rizika a tento manažer potom všechny informace bude schromažďovat a samozřejmě bude navrhovat zlepšení pro zúžení rizik a odpovídající akce. Toto je tedy priorita na rok 2010 Vytvoření a etablování tohoto systému může fungovat rozumně pouze, pokud to bude síť, která bude zapojovat všechna generální ředitelství, tak abychom mohli informace schromažďovat centrálně, abychom tedy také centrálním způsobem mohli um, vytvářet naše závěry. Děkuji. Děkuji generálnímu tajemníkovi Klaus Velemu a hned dám slovo zpravodaji panu Stásovi. Um. Bych chtěl poděkoval předřečníkovi za úvod. Ehm, do, udělali jsme si takovou, takovou představu. Ehm, Mistr je ten, který je schopen se omezit na podstatné. Měl bych tady řadu různých otázek a tyto otázky bych byl rád položil, ale teď se budu muset trošičku e, omezit. Tedy soustředím se na to podstatné. E, absolutorium, udělení absolutorie, <laughs> to je něco důležitého. Mluvíme tady o zodpovědnosti, pak Mm, jak my jako politická instance eh, působíme, jak těm druhým vzít zodpovědnost, my jako parlament. A to udělat musíme, jestliže chceme na toto vytvořit solidní základ. A mm, přes to, co jsme tady slyšeli od člena účetního dvora, přes vynikající práci pana Kalvina, přes angažovanost generálního tajemníka a jeho předchůdce. Přeci, milí kolegové, teď pracujeme s novým eh, rozpočtovým řádem a konaly se správní reformy a mm, teď máme co dočinění se systémem decentralizace finanční zprávy. A koncepce interních kontrol, to je důležitá součást tohoto systému. Ne jediný prvek, ale přeci jenom je to důležitý zásadní prvek. A e, já jsem se na to teď v rozpočtovém řádu díval. Podíval jsem se na to, co se o tom říká v článku 60 odstavec 7 se v podstatě vysvětluje co eh, můžeme očekávat od interního kontrolního systému ve srovnání eh, s mm, eh, pokyny těch lidí, kteří to potom musí zaznamenávat a podepisovat. A v článku 60 odstavce 7 rozpočtového řádu stojí, že v ročních zprávách o činnosti, pokračuje anglicky, interní kontrolní systémy by měly být vylepšeny a to je klíčová otázka, kterou mám. Byl jsem překvapen, pane Vile. A pane generální tajemníku, když jsem četl odpověď na naši otázku 4.2, na straně 6 a 7 katalogu otázek. Hm, vy tady totiž připouštíte, že ne všechny Všichni, kteří jsou zodpovědní poskytovat pokyny, eh, mm, jsou součástí interního kontrolního systému. Sice říkáte, že existují někteří, kteří o tom skutečně podávají zprávy a to mi eh, způsobuje určité obavy. Kolik, z nich to, kolik to je? Jeden, dva, tři, čtyři, kteří opravdu um, překládají zprávy a um, ti, kteří nepřekládají, to je polovina. Myslím, že bychom se přesně měli dozvědět, jak to vypadá, abychom věděli, věděli jestli máme solidní základnu. A abychom mohli zvážit, jestli roční zprávy o činnosti auditorů jsou skutečně rozumné. Nevím, jestli to platí pro rok 2000, jestli jsou zodpovědní za rok 2008. Ale otázka, jestli jste na to poskytl odpověď, ehm, tam se, jak to vypadá. Už eh, tady jste se pokusili učinit nějaká nápravná opatření, nebo ti, kteří, jsou, eh, kteří mohou poskytovat pokyny, učiní nápravná opatření tak, aby v budoucnu v zprávě o činnosti za rok 2009 článek 60 ehm, odstavec 7 bude aplikován. A pak ještě otázka na účetní dvor. Eh, říkáte, že interní kontrolní systém je dobrý, ale když se tady podívám na, celou, na, na ty, kteří kteří jsou zodpovědní poskytovat podkyny, ti to nezvládají. Jak máme vytvořit potom solidní základ? A pak druhý prvek, Spolehli, prohlášení o výrodnosti nebo spolehlivosti, které vy jako generální tajemník musíte předkládat. Dřívější generální sekretář, tajemník pan Roemer to e, dělal, e, udělal ve vztahu k roku 2008 a e, říká, že mm, ve svém dopise teď ho budu číst anglicky, tady je to prohlášení, které bylo předloženo schvalujícím úředníkem. A pak dodává, Toto považuji za trošku zvláštní, že tady vůbec není učiněna žádná poznámka v tomto prohlášení o věrohodnosti panem Römerem. On říká, ne všichni postupovali tak, jak je to eh, stanoveno v rozpočtovém řádu. Ne všichni zkoumali, jestli interní kontrolní systémy eh, dobře a spolehlivě fungují. Já si myslím, že je to slabina systému. První slabina a musíme na tom pracovat. Bývalý generální tajemník Eh, ve svém prohlášení o spolehlivosti jde ještě dál, cituji mm, anglicky, bere na vědomí to, že žádná osoba, která je zodpovědná poskytovat pokyny ve svém prohlášení, mm, nesplňuje formální kvalifikace. Mm, Eh, ano, může se stát, že tady žádná takováto osoba eh, eh, neměla omezení, ale je to skutečně dobrý důvod, tedy skutečnost, že tady nebyla učiněna žádná formální omezení, ještě neznamená, že neexistoval důvod to neudělat. A to je pro mě další slabina celého systému. A v případě zprávy udělení absolutoria bych to rád ještě jednou zúraznil. a chtěl bych vědět, jak vy a kolegové se na to dívají, a sice na skutečnost, že roční zpráva o činnosti, takovéto prohlášení. Jak se často říká, tedy Eh, je to zpráva o, o řízení. Vysvětluje se tady politika, říká se, co se udělalo, vysvětluje se něco o vlastním kontrolním systému, ale myslím si, že je to takové trošku prodomo. Eh, není tady žádná protiváha, eh, není tady žádná systéma kontrolních mechanismů. A mm, ještě otázka, kterou jsem už položil po 4.7. Neměli bychom zvážit, jestli bychom neměli by nějakou preventivní funkci, tedy někoho, kdo by třeba eh, se tomu všemu věnoval, sledoval to, eh, aby ta mentalita pro domo, eh, aby něco proti ní udělali a podívali se, jestli to dobře funguje. A myslím si, že to je důležité, pane generální tajemníku. Teď bych tady skončil, mohl jsem říct ještě více, ale i pro vás je toto důležité. Vy také musíte brzy předložit své první prohlášení o věrohodnosti a mm, e, já bych vás v tomto chtěl podpořit, protože tady jde o spoustu peněz, 1,5 mm, miliard eur rozpočtových, e, rozpočtové peníze a byl bych rád a budu doufám, že budeme společně přemýšlet o tom, jak celý tento systém interních kontrol ještě posílit Eh, měli bychom si zvážit, jestli bychom nemohli vytvořit nějakou protiváhu k tomuto. Takže až vy budete mm, předkládat a podepisovat prohlášení o věrohodnosti, abyste to neudělali jen tak, protože eh, eh, si jste optimistický v tom, že existuje solidní základna. Měli bychom být tedy nezávislí na celé řadě věcí. To je potřetí, co jsem zpravodajem v případě udělování absolutoria parlamentu. Četli jste i mé další zprávy, víte, co jsem udělal. Pojal jsem to velice, pojmu to zase velice seriózně ale musíme popřemýšlet o celém systému interních kontrol. To je pro mě vlastně ten důležitý bod. Děkuji. Děkuji a nyní než dám slovo generálnímu tajemníkovi, tak připomínám, že musíme skončit v 7 hodin, maximálně v 19.15. To už skutečně budu muset ukončit, prosím. Já, ich möchte mich... Ano, Chtěl bych poděkovat za otázku, kterou položil pan zpravodaj, protože je to velice důležitá otázka. Takže my si musíme v zásadě uvědomit, že každý, kdo dává toto to prohlášení, kdo předkládá, tak přijímá tímto prohlášením plnou odpovědnost za finanční řízení ve své oblasti. A to je také logický důsledek změn, které jsme měli po roce 1999. I přesto si myslím, že je oprávněné položit otázku, zda bychom nemohli ten systém ještě vylepšit. A souhlasím s vámi, ta zpráva musí být jednodušší, a co je možná ještě důležitější, ta zpráva musí být srovnatelná. Musí být tedy možné porovnat ta jednotlivá generální ředitelství mezi sebou. Já si myslím, že generální tajemník by měl vést intenzivní dialog s lidmi, kteří tedy mají právo maci k tomu předkládání tak, aby přesně věděl, co vedlo přesně k tomu, že přeložili takovéto prohlášení. Instrukce pro tyto osoby pro rok 2009 jsou mnohem přísnější a jasnější, než to bylo v roce 2008. Takže doufám, že problémy, o kterých jste hovořil, již nebudeme mít ve výkaznici pro rok 2009. Samozřejmě ty osoby, které jsou odpovědné, nemají jediný instrument ke kontrole. Není to tedy jenom ta zpráva, mají i další možnosti, jak kontrolovat. Máme zde například zprávy interního auditora, to je také důležitý zdroj informací. I přesto s vámi ale souhlasím v tom, že se tou problematikou musíme zabývat intenzivněji. Musíme si tedy rozmyslet, jakým způsobem eh, tedy učinit ty zprávy porovnatelnějšími, detailnějšími, konkrétnějšími, tak, abychom měli více, více jistoty v tom prohlášení, které já potom v konečném důsledku předkládám. Děkuji. Další dotazy, pane Stáse? Ne? tak dám mm, slovo prvnímu eh, poslanci. Alustajia ja kiitos, että ollaan saatu jo kirjallista. Já chci poděkovat všem řečníkům a chci eh, poděkovat i za písemné odpovědi, které jsme dostali. Nicméně ještě pár doplňujících otázek. Bylo řečeno, že když eh, Eh, něco se buduje, tak zaplatíme eh, nejméně o 30 více, než je tržní cena. A takže tam může být nějaká domněnka nějakého kartelu nebo něčeho podobného. Potom další otázka, výstavba. Ta naše politika, zpráva budov. Ve Štrasburku máme problém s asbestem. A to bylo opraveno ale eh, pokud vím, tak budova byla odkoupena od města Štrasburg a město Štrasburg zaplatilo pouze 2 miliony, i když celkové náklady byly 3 miliony. Většinou by za to všechno měl zaplatit prodávající a ne kupující. A potom spadl strop. Město Štrasburg, které prodalo budovu Eh, vůbec eh, nebylo předmětem nějakého řízení a eh, nepodílelo se na tom, nevím, proč by za to měl platit daňový poplatník. A potom to navštěvnické centrum, které stále ještě není hotové. Už se buduje dlouho, dlouho a pořád není hotové. Vysvětlení je, že se změnila údajně politická atmosféra. No, ta se mění pořád. Já myslím, že to není důvod pro to, abychom nedokončili eh, toto návštěvnické centrum. A dále. Parlamentní televize. Počet diváků. 10 tisíc diváků, to je v ty nejlepší dny, dny jinak bych je tak 5 tisíc. Pokud odečteme asistenty a poslance, no tak jich je tak pár tisíc. A máme v Evropě 500 milionů lidí, tak to asi eh, není mm, příliš finančně efektivní. A poslední otázka. Dovolené. Zde se píše, že um, Eh, jsme dostali peníze na lyžařské zájezdy. Tak je to pravda? Nepokroš, nepoškodí to dobré jméno parlamentu takovéto výdaje? Herzlichen Dank. Děkuji. Nejdříve k otázce budov. Co se týče Bruselu, tak jsme objektivně neustále v obtížné situaci, protože nechceme mít budovu, která bude ležet na druhém konci města nebo která pro nás nebude dostupná. A chceme i z důvodu nákladů, kvůli logistice, kvůli dostupnosti a také z ekologických důvodů mít takové budovy, které budou stát přímo u našeho stávajícího komplexu budov. Pokud bychom totiž měli budovy, které by nebyly tak blízko, tak by jsme je opravdu nemohli smysluplným způsobem užívat. Takže jsme objektivně v obtížné situaci, pokud vyjednáváme, protože v okolí stávajících budov existuje tedy jenom omezený počet budov, kde je tedy pro nás smysluplné, je získat. Ty bych vám mohl tady velice rychle popsat, které to jsou. Co se týče aspektu, citoval jste správně. Máme Obdrželi jsme asi 2 miliony eur od města Strasburg. Ty náklady jsou ovšem o trochu nižší než 3 miliony. Co se týče návštěvnického centra, toto je projekt, který ve svém rozsahu je alespoň v Evropě jedinečný. Je to největší návštěvnické centrum v Evropě bude zřízeno v, budu, v části budovy, která nebyla pro tento účel plánována, ale byla plánována původně, pokud jsem dobře informován, jakožto garáž. Takže to je taky poněkud obtížná záležitost. Došlo k, té, eh, ujistému opoždění, protože výběrové řízení nefungovalo a všichni víme, že podle evropských pravidel, pokud je nutné opakovat výběrové řízení, tak tím ztrácíme minimálně půl roku. Pokud ovšem výběrové řízení je v podstatě předpokladem pro další, jedno výběrové řízení je předpokladem pro další výběrové řízení, tak je to samozřejmě ještě obtížnější. Co se týče multimediálních eh, aplikací, tak je nutné zohlednit, že, a je to i v našem zájmu, že máme nyní Lisabonskou smlouvu. Takže zde budeme muset ty věci zaktualizovat a to rovněž povede k prodlevám. Co se týče parlamentní televize, tak zde v podkladech jsem jasně uvedl ta přesná čísla a co se týče té dovolené na lyžích. Zde máme v rámci rozpočtu parlamentu částku, která je každým rokem také autorizována rozpočtovým orgánem. A tato částka poskytuje personální radě parlamentu jisté, jistý určitý objem, leží to mezi 150 tisíc a 200 tisíc eur a je určena pro sociální aktivity. A pak zde máme asi 10 tisíc pro vlastní organizaci, ale opravdu to jádro je určeno na sociální aktivity a personální rada se zabývá otázkou, jak tyto peníze vydávat. A samozřejmě tím neřídí se tedy instrukcemi zprávy a neřídí se už vůbec instrukcemi generálního tajemníka. Oni prostě mají k dispozici tyto prostředky. Minulý rok z těchto prostředků zorganizovaly různé aktivity mezi jinými také jistou dovolenou na lyžích a další externí aktivity pro děti. V rozpočtovém roce 2008, tedy v roce, o kterém nyní hovoříme, se to týkalo 72 dětí